Um, Vážení kolegové, vřele vás vítám na toto meziparlamentní zasedání mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty s tématem holistický přístup k migraci. Vřele tu vítám kolegy z národních parlamentů a také bych chtěl zdůraznit a přivítat dva kolegy kteří jsou zpravodajové, brzy pohovoří Roberta Mecola a Cecil Kienk. A já jakožto předseda výboru Libe bych vás chtěl eh, vřele přivítat na tomto velice důležitém zasedání na důležité téma v tak zásadní dobu pro Evropskou unii, tedy vše, co se týká migrace a samozřejmě dnes proběhne zasedání rady. Včera zasedali ministři eh, vnitra a spravedlnosti. Jak všichni víte, je to opravdu zásadní eh, bod, eh, chvíle, kdy je třeba řešit krizi uprchlíků a členské státy si musí vytvářet určitou perspektivu v této věci. Evropský parlament se ale zapojil již do celé řady um, již eh, postupů, které mají vyřešit eh, ten eh, mechanismus relokace pro nějakých 120 tisíc uprchlíků. Nejsme zapojeni jenom do tohoto, ale zapojíme se také do takových dlouhodobějších opatření, které jsou zásadní v této oblasti. A právě o tom se jedná toto setkání. Nejen abychom pochopili ta nouzová opatření, která mají pomoci vyřešit tu uprchlickou krizi, ale také abychom pochopili, jak my, Evropská unie, můžeme vyřešit ten dlouhodobější přístup k migraci. A musíme to provádět prostřednictvím eh, velice úzkého dialogu s národními parlamenty a o tom tedy bude to dnešní setkání. A proto jsme tedy připravili tuto zprávu zprávu z iniciativy, kterou vedou eh, naši dva kolegové, paní Roberta Mecola a Selin Kienge eh, a, a eh, zajímá nás ten holistický přístup, tedy dlouhodobá řešení migrace a uprchlické krize a také pro Evropskou unii jako takovou. A těší mě, Eh, že jsou tu poslanci, kteří mají již dlouhodobé zkušenosti a jsou zde přítomní. I z našeho parlamentu pan Keith Vás, který je členem eh, výboru eh, pro otázky vnitra v našem parlamentu. Myslím, že tedy dnešní publikum velice vážně zajímá to, co se dělá v národních parlamentech, v Evropském parlamentu, konkrétně tady i v našem výboru pro občanské svobody. A doufám, že si vyslechnete i vy nás, protože je to opravdu zásadní chvíle, kdy všichni my bychom se měli podělit o ty myšlenky ohledně toho, k čemu dochází. Také bych, vážení kolegové, ještě chtěl zmínit, že mne těší, abych vám poskytl několik statistik. Je tu 40 členů z národních parlamentů, včetně devíti předsedů výboru. Opravdu věnujeme velkou pozornost a vážnost tomu tématu, které budeme dnes projednávat. Také mne těší, že zde mohu přivítat několik významných řečníků, kteří zastupují důležité agentury, které jsou klíčové nebo instituce, které jsou klíčové, například paní ředitelka Sigan z ředitelství HOM. A mm, tu si vyslechneme v brzké době také agentury pro vnitro a spravedlnost. Tyto agentury v této věci také hrají důležitou roli. Eh, také za pana eh, Maria Marconiho, vedoucího italského odboru občanských svobod a imigrace. A ještě jen velice stručně bych chtěl popsat několik z těch posledních činností, eh, které provedl Evropský parlament. Setkali jsme se s, zástup, s předsedou komise v září tohoto roku, kde jsme hovořili o novém návrhu, o té takzvané migrační agendě. Nebudu hovořit dopodrobna, protože jste všichni odborníci v této věci a tu agendu jste asi četli, takže dnes se na ní podíváme z toho hlediska té zprávy, kterou naše dvě zpravodajky připravují. Ale je důležité poznamenat, že my v tomto výboru také jsme v kontaktu s výborem pro zahraniční práva, a také s výborem e, pro, e, podvýborem pro lidská práva. A tak je důležité se tedy dnes zaměřit e, na ty klíčové aspekty toho v tom dlouhodobém hledisku, to znamená ty hotspoty, které se vytvářejí v Itálii a v Řecku za pomoci komise a agentur. Tyto hotspoty jsou naprosto klíčové a je důležité tedy aby se vše řádně implementovalo, aby došlo k řádnému um, tedy přemístění těch 40 tisíc žadatelů. A ty a to vše tedy se zajímají i naši kolegové, je třeba, abychom zajistili řádnou ochranu pro tyto žadatele o azyl. To znamená, toto vše jsou tedy otázky, které si musíme klást v krátkodobém, střednědobém hledisku. No a co se toho dlouhodobého hlediska týče, na to se zaměřují naše zpravodajky, tedy jak vynakládat s migrací v dlouhodobém hledisku, zda budeme mít azylový systém, který bude důvěry hodný a zda bude poskytovat tedy tu správnou perspektivu všem a já doufám tedy, že v tomto budeme úspěšní a doufám, že i vás v průběhu dne si vyslechneme, poslechneme si vaše myšlenky, vaše náhledy, které obohatí naši společnou práci. Takže vážení kolegové, já bych tedy eh, zahájil eh, naši dnešní práci tím, že si vyslechneme úvodní příspěvky našich zpravodajek. V první řadě si vyslechneme Robertu Mecolu, a já vlastně o nich hovořím eh, ne pro naše poslance, ale pro naše pozvané hosty, zastupuje Evropskou stranu lidovou a je tady spolu zpravodajka to, na toto téma holistický přístup pro migraci. Prosím. Um, děkuji. děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo. Eh, budu stručná, abychom zajistili, že budeme mít dost času pro naše vážené hosty. Všichni víme, že máme celou řadu dotazů a já doufám, že dnešní den nám pomůže k tomu, abychom si vyjasnili, zodpověděli veškeré otázky, které mohou mít kolegové z národních parlamentů na mysli. Myslím, že se všichni shodneme, že e, toto je prvek našeho e, programu, který je e, velice důležitý a je velice dobře, že se tady setkáváme právě dnes, kdy se hovoří na samitu o tomto tématu. Je to mimořádný summit a já tu bohužel nemohu být odpoledne protože budu eh, na zasedání, které je uspořádáno eh, naší politickou eh, skupinou. Ohledně sami to už bylo řečeno, že členské státy se včera sešly a shodli na tom, že dojde k relokaci zhruba 160 tisíc osob Eh, jsou tu eh, jasně rozdílné názory v Evropské unii, ale můžeme říci, že s tím výsledkem můžeme být spokojeni. Eh, tato čísla nejsou jen statistikou, protože se jedná o rodiče a děti, takže těchto 160 tisíc lidí, kteří budou mít šanci pro svou budoucnost. A to není jen nějaká věc, kterou můžeme snadno odložit. Eh, legislativa, jak jsem eh, říkala, a to je velice důležité, na to jsem trvala, potřebujeme, aby byla eh, holistická. Společně s paní Kienge z SAD, z politické skupiny SAD, říkáme, že legislativa nemůže být připravována ve váku. Jako ti, kdo tvoří zákony, musíme pochopit, co vede lidi k tomu, aby prchali a jak nejlépe můžeme řešit takovouto situaci. Pokud nebudeme mít e, skutečně celostní e, přístup ke všem aspektům migrace, nikam se nedostaneme. Někteří lidé nás kritizovali za to slovo celostní, holistický, ale já si myslím, že pokud toto slovo nepoužijeme, tak e, budeme řešit jen separátně jednotlivé aspekty, Budeme to řešit jako e, rozvojovou záležitost nebo záležitost e, zahraničních věcí, ale my se potřebujeme na celý tento problém dívat celostně, vidět celé panoráma a mít na úrovni EU takové řešení, které bude tuto situaci řešit skutečně ze všech pohledů. My nechceme být pevnost Evropa, my chceme, e, my chceme řídit a být schopni zmanežovat tuto realitu. Já pocházím z Malty a tato výzva eh, se objevila před 11 lety. My jsme si ale eh, také museli eh, tím, mm, tímto projekt Zjistili jsme, že jsme spíše transitní zemí a víme, že tento eh, problém eh, s migrací zde bude trvat ještě mnoho let. Populistická prohlášení nevedou k něčemu, co by mohlo eh, fungovat. Je zapotřebí, aby naše reakce na každém fóru vedla ke správnému cíli také jednáme s našimi voliči. A já pokaždé, když hovořím s voliči, tak říkám, že nelze zrušit veškeré hraniční kontroly. Nemůžeme ani budovat více zdí. Relokace je důležitá, ale e, nemůže to být všechno, co EU dělá. Musíme se podívat jak dál, tak hlouběji a já doufám, že dnešní summit nebude jen potvrzením toho, co bylo dohodnuto včera, ministry, ale že se podíváme dále než jen za relokaci a budeme hledat způsoby, jak eh, jít dál než za tyto tato nouzová opatření, eh, tak abychom vytvořili dlouhodobou strategii také společně s našimi mezinárodními partnery z OSN a také s danými zeměmi eh, v, v zúčastněném regionu. Jen tak můžeme vybudovat dobrou eh, reakci. Potřebujeme solidní evropský přístup, jinak se nikam nedostaneme. A všichni naši občané eh, nás potom budou volat k zodpovědnosti. A přesně v tomto směru se ubírá zpráva paní Kinge a moje. V roce 2014 jsme registrovali 650 tisíc žádostí o azyl, eh, což je více v roce 2013. Zastávající situace v Sýrii a krize v Libii musíme očekávat a být připraveni na to, že tato výzva bude pokračovat a že je zapotřebí eh, čelit těmto výzvám, být na ně připraveni Eh, tak aby veškeré naše agentury měly prostředky, které potřebují, aby se přímo na místě se situací vypořádali. Nejde tu jen o zdroje, a to je důležité. Evropské agentury potřebují konstruktivní spolupráci členských států, protože jinak nebude možné, aby splnili tu práci, kterou od nich potřebujeme. Nemusí mě nikdo eh, při, eh, přesvědčovat o tom, že agentury potřebují lidské zdroje a finanční prostředky. Toto je zásadní pro to, aby uspěl celoevropský eh, přístup k migraci. Já velice podporuji hm, tu koncepci nových hotspotů, tak jak vzešla z návrhu Evropské komise eh, v odvážném eh, balíčku pro migraci. Ale potřebujeme, aby fungovala v praxi. Potřebujeme, aby fungovala co možná nejdříve a aby měla konkrétní operační možnost pomáhat členským státům. Co vlastně znamená takový hotspot? Eh, protože když se zeptáte deseti lidí, možná budete mít deset různých vysvětlení eh, ohledně úlohy hotspotu, ohledně fungování hotspotu. Bude to fungovat jako eh, nějaké přijímací středisko nebo filtrační středisko. Kdo tam bude posílat své pracovníky? Budou to členské státy? A co také rozumíme pod pojmem bezpečná třetí země? V tomto procesu totiž nebudeme mít důvěryhodný systém, pokud nebudeme mít také eh, rychlý eh, systém schopný navracet eh, osoby, které neuspějí se svými žádostmi. Potřebujeme tedy jasně znát harmonogram, vím, že celá řada kolegů se na to určitě bude ptát, a potřebujeme vědět také, jak přesně co bude fungovat v jakém časovém horizontu. Eh, také zapotřebí zlepšovat navracení osob, jak zajistíme, že rodiny budou eh, pohromadě a jaké bude zacházení s dětmi. Byla bych velice ráda, aby nás náš výbor v tomto měl velice silné slovo. Eh, velice se těším na naše dnešní zasedání a těším se také na vaše názory na tuto věc. Děkuji za pozornost. Děkuji, Roberto. A teď předám slovo hned Cecil Kienge a potom poslancům za Národní parlament. spolu zpravodajka této zprávy za skupinu sociálně demokratickou Cecilia. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dnešní diskuze se odehrává jen pár hodin od významného zasedání mimořádného samitu o imigraci. Možná je to poslední příležitost pro členské státy poskytnout důvěryhodnou odpověď, konzistentní odpověď na humanitární krizi, k níž dochází v Evropě sledujeme, co se bude dít a nespokojíme se s polovičatým řešením nebo s dalším oddalováním řešení. A nebudeme také oslavovat izolaci některých členských států, které jsou v menšině v určitém hlasování. Jedna věc je jistá, pane předsedo. Pro, eh, program relokace 120 tisíc eh, osob nebude stačit k tomu, aby se stabilizovala současná situace. Evropský program po imigraci, který vyplývá z návrhu komise, a také návrh eh, z vlastní iniciativy ohledně imigrace, eh, na němž pracujeme s kolegyní, poskytuje návrhy, které by mohly být základem pro budoucí politiku zvládání migračních toků. Děkuji panu předsedovi že eh, také eh, ve svém úvodu hovořil o tom, jak eh, vzniká tato zpráva, o které hovořím. Já dnes se chci zmínit zejména o této zprávě, protože je důležitá a je to důležité také ohledně činnosti Itálie a Řecka. Musíme se řídit politikou solidarity a to platí i pro e, ostatní členské státy, tak aby mohly fungovat správně hotspoty, které potřebují efektivní politiku relokace a také potřebujeme efektivní eh, politiku navracení a přitom je zapotřebí respektovat lidská práva. Díky expertům sedícím kolem těchto stolů jsem eh, přesvědčena, že eh, mnoho dosud nevyřešených otázek vyřešeno bude a že se nám podaří rozdělit obavy, anebo v to alespoň doufám spoléhám na eh, spolupráci jak eh, vlád, eh, tak agentur, jako je EASO, a Europol. Jsem překvapena, že tu není zastoupena agentura pro základní práva, pro lidská práva. Přitom Evropský parlament několikrát zdůrazňoval, že ochroba, ochrana osobnosti a jejich základních práv musí být středobodem veškerých politik. Já dnes očekávám o této debaty záruku, že tisícovky žen, mužů a dětí, které každodenně přistávají na našich březích, eh, budou mít zachována svá práva a nebudou zbaveni své důstojnosti. Potřeba identifikace je plně sdílela, ale nikdy nemá jít na úkor lidských práv. Přijímání na e, daných místech nikdy se nesmí změnit e, v zadržování. Je zapotřebí, aby zde byla jasně stanovená časová hranice, je zapotřebí, aby správně se tohoto účastnili i e, soudní e, orgány, pokud je to zapotřebí. Velice mi leží na srdci e, politika repatriace. Seznam bezpečných zemí podle mne neposkytuje dostatečné záruky pro mezinárodní ochranu. Naopak se opaku, obávám, že se může vytvořit jakási diskriminace mezi uprchlíky série A a kategorie B. Nezapomínejme, že Ženevská úmlova vyžaduje, aby se také zhodnotila osobní situace každého potenciálního žadatele o azyl. Moje sdělení je jasné. Nesmíme jít ani krok zpět ohledně práv. Jsem přesvědčena, že bude že nám poskytnete eh, jasný obrázek situace, tak jak dnes vypadá, a eh, Očekávám, že se nám v průběhu diskuze podaří rozptýlit mnohé pochybnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji, eh, Cecil. A nyní za Národní parlament. Eh, úvodní poznámka Kloda Adama, poslance výboru pro zahraniční a evropské záležitosti, obranu, spolupráci a přistěhovalectví eh, z Lucemburské poslanecké sněmovny. Máte slovo. Dámy a pánové, vážení kolegové, je pro mne potěšením, že zde mohu promluvit za Eh, předsedu eh, evropských záležitostí a to v oblasti imigrace. To je téma, které eh, dnes všichni prožíváme a cítíme jeho složitost a naléhavost. Ve výboru, v němž pracuji, se zabýváme také evropskými záležitostmi, otázkami imigrace, vnější situací. Naše zodpovědnost ohledně spolupráce nám umožňuje, kromě jiného, abychom e, ovlivňovali e, hluboké příčiny migračních toků. My e, si přejeme, aby zde byla bezpečnost a také potřebujeme jednat proti eh, pašerakům lidí ve Středomoří. Já chci eh, potvrdit, že v Lucemburské poslanecké sněmovně eh, potvrzujeme holistický přístup Evropského parlamentu k této tématice, protože my také vyznáváme tento princip. Integrovaný postoj, solidarita a zodpovědnost jsou tři hlavními klíči k řešení a to se to také prosazuje lucemburské předsednictví Evropské unie v souvislosti s touto otázkou. Jsem přesvědčen, že můžeme spolehat na Evropský parlament a také na výbor eh, LIBE v tomto společném boji. A to je boj, který opětovně ukazuje, že jsme společně e, provázáni a že potřebujeme vzájemnou solidaritu. Tato provázanost členských států v Evropské unii je jádrem budování Evropské unie. Evropa není vytvořena ani přes noc, pokud e, a není možné ji vytvářet e, bez společného úsilí. Vyžaduje to tedy skutečnou reálnou solidaritu. O tom hovořil již Robert Schuman ve svém prohlášení, eh, když eh, tehdy se hovořilo o vytvoření eh, společenství uhlí a ocely. To byl také nejlepší způsob, jak vytvářet evropskou solidaritu a Evropskou unii. Toto dědictví eh, Schumana a dalších, eh, jako byl Monet, tak nadále přetrvává. Nesmíme na to zapomínat ani v otázce imigrace. Je tu povinnost eh, solidarity při tom, abychom mohli správně čelit migračním tokům a máme zodpovědnost vůči osobám, stejně jako my v Lucembursku máme zodpovědnost vůči osobám, které tam hledají azyl. O uprchlících se mnohokrát hovořilo i na komisi, eh, také eh, s našimi ministry, s ministrem pro eh, zahraničí a s mnoha mezinárodními aktéry. Naše úsilí je dvojí. Jak přijmout uprchlíky na našem území a jak současně najít celoevropské řešení. To je tedy dvojí cíl a k němu je zapotřebí podporovat integraci především rychlým působením na trhu práce a také je zapotřebí najít Ehm, jak krátkodobá, tak střednědobá a dlouhodobá řešení. To musíme mít na paměti. Rád bych ještě zdůraznil, že jen holistický eh, postoj k migračním tokům nám v tomto pomůže. To znamená, že musí na tom spolupracovat všichni aktéři ve společnosti, abychom umožnili integraci uprchlíků. Eh, proto eh, Zodpovědný výbor eh, v Lucemburku příští týden bude organizovat konferenci osmi nevládních organizací, které působí právě v přijímání a integraci uprchlíků v Lucembursku. V průběhu předsednictví Evropské unii poslanecká sněmovna v Lucembursku eh, pracuje již eh, ve spolupráci s evropskou úrovní a to například na e, meziparlamentární e, konferenci pro společnou e, bezpečnost a společnou obranu. To byly dvě konference, které se odehrály 4. a 6. září tohoto roku. Tímto ukazujeme význam holistického přístupu. Vnitrostátní parlament a Evropský parlament a na členské státy v Evropské unii, aby realizovali Evropský program pro migraci, tak jak byl předložen komisí, a aby vytvářeli bezpečné a legální cesty příchodu do Eh, Evropské unie, aby se takto předcházelo pašování lidí, eh, při které mohou být ohroženy eh, životy. Je zásadní posilovat spolupráci mezi EU a zeměmi původu a také transitními zeměmi. Také zdůrazňujeme, že tváří v tvář tomuto masivnímu migračnímu toku se nemůžeme omezit jen na záchranu osob na moři a nebo na kriminální stíhání pašeráků a Eh, že potřebujeme mít celostní eh, postup členských států zaměřit na eh, přijímání, integraci a přitom je zapotřebí také uvažovat o tom, jak co možná nejlépe ve spolupráci s texty OSN řešit rozvojové plány tak, aby se pomáhalo přímo zemím, ze kterých pocházejí tito migranti. Je tu mnoho žadatelů o e, azyl. A je zapotřebí mít efektivní a dlouhodobý mechanismus Evropské unii, tak abychom správným způsobem se mohli podělit o relokaci nebo mm, přesídlení osob, přitom aby požívali svých práv a mezinárodní ochrany. Jedná se také o konflikt v Sýrii, je zapotřebí eh, stabilizovat situaci jak na Blízkém východě, tak v Severní Africe, abychom dokázali eh, snížit tyto migrační eh, toky. Dnes je také nezbytlé, podle nás, mít eh, evropský seznam bezpečných států. A přitom samozřejmě je zapotřebí respektovat individuální právo eh, na azyl a mít vytvořený evropský mechanismus, který bude závazný, protože dublinský systém eh, dosáhl již svých mezí. Lucemburské předsednictví se bude věnovat dále k tomuto tématu, zejména na Kozaku 30. listopadu až 1. prosince. A toto téma se také objeví na pořadu jednání. Budeme se zabývat e, těmito tématy e, na konferenci předsedů pro e, výbory pro rozvoj. A tam se budeme zabývat také středně a dlouhodobým horizontem. Jak už řekl pan Juncker ve Štrasburku, Teď je zapotřebí jednat, abychom vyřešili krizi s uprchlíky. Tomu se nemůžeme vyhnout. Dnes se setkávají hlavy států a vlád. Evropský eh, parlament a vnitrostátní parlamenty eh, prokazují eh, svoji zodpovědnost a solidaritu a chceme ji ukázat tímto naším setkáním. Naše předsednictví by si bylo přálo, aby se nemuselo hlasovat o e, určitých e, věcech. Ale je zapotřebí, abychom e, jednali. Není možné jen z Evropské unie mít prospěch, tam, kde jsou příspěvky, ale je zapotřebí také prokazovat solidaritu. Je zapotřebí, abychom bojovali proti národním egoismům. Proto musíme uznávat, eh, že je zapotřebí patřičné prostředky k tomu, abychom byli schopni respektovat základní právo na azyl. Na závěr bych rád ještě promluvil o Schengenu. Toto malé lucemburské městečko ležící. Můžete prosím vás rychle dokončit? Eh, Toto městečko je symbolem. Myslel jsem, že mám více minut. Je to jedním z největších úspěchů budování Evropské unie, otevření vnitřních hranic EU. Tento úspěch je nyní některými spochybňován. Florian Filipo, místo předseda Národní fronty, eh, odjel do Schengenu s dalšími představiteli Národní fronty eh, a chtěl takto oslavit návrat k národním hranicím v rámci Evropské unie. Výhody, eh, které jsou přinášeny milionům osobám v Evropě, nemohou být spochobněny nacionalisty. Každé uzavření hranic musí být pouze dočasné a musí být vedeno pouze eh, s respektováním stávajících eh, právních norem. V Lucembursku byly přijati Eh, různé osobnosti, jako například eh, Robert Goebbels. A my společně s dalšími kolegy a dalšími eh, poslanci jsme oslavili Schengenské, Schengenskou smlouvu a otevření vnitřních hranic. To je velice důležitý prvek evropské politiky nemělo by dojít k tomu, že se budou znovu zavírat hranice v rámci Evropské unie. Evropu je zapotřebí budovat důstojným způsobem. Děkuji, pane eh, Adame. Já se omlouvám, že jsem vás přerušil, ale e, nikdo nesmí překročit řečnickou e, dobu 10 e, minut. My jsme přišli o nějaký čas na začátek, do 10.40 můžeme mít dobrou diskusi Eh, všech těchto témat. Chci zajistit, abychom to zvládnuli do 10.40. Nyní se dostáváme k prvnímu tématu úloha agentur pro eh, spravedlnost a vnitro. Eh, co se týče konceptu hotspotů, neumím si představit žádnou část migrace Eh, agendy o migrace, eh, ani eh, včerejšího setkání rady, které by potřebovalo více vysvětlování než koncepce hotspotu v dubnu a květnu, když toto komise navrhla a opakovaně v červenci, když komisař Avramopoulos znovu hotspoty popsal, zvláště pro Itálii, ale ne tolik pro Řecko, poslanci Evropského parlamentu kladli otázky, co by tam eh, tyto agentury dělaly a eh, čím přispějí členské státy, jak to bude fungovat. To je eh, viditelná tedy část evropské solidarity. To je to, co lidé uvidí na obrazovkách, Eh, je to první odezva humanitární pomoci. Je to nesmírně důležité a je to součástí eh, celé té skládanky relokace a humanitární pomoci. Je to nesmírně důležité především pro Řecko a Itálii. Eh, máme tady zástupce těchto agentur a je velmi vhodná doba se jich zeptat, jak hotspoty budou fungovat. Chci vysvětlit, že když budete chtít hovořit, nebo eh, budete chtít eh, položit otázku do 10.40. Máme takový systém, máme eh, zelený lístek, když jste z Národního parlamentu, tak napište své jméno a dejte to službě parlamentu, když budete chtít mluvit a poslanci Evropského parlamentu ti stačí, když zvednou ruku a kolegové si vás všimnou, ale takže poslanci Evropského parlamentu stačí, když zvednou ruku, budou ji chtít e, mluvit. Ale protože neznáme všechna jména poslanců národních parlamentů, prosím, vyplňte je na tyto barevné lístečky a my potom eh, vám dáme slovo v 10.40. Eh, první bude hovořit Marta Sigan, ředitelka generálního ředitelství pro vnitřní věci máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů, kolegové z agentur. Já jsem velice potěšena, že jste se rozhodli věnovat e, dopolední zasedání e, hotspotům. Je to e, velice dobře zvolené téma pro diskusi o těchto hotspotech Řecku a Itálii. Chci také poděkovat Evropskému parlamentu za to, že jste přivítali koncepci operační podpory, eh, která by se měla dostat členským státům v první linii eh, ve formě hotspotů eh, ve vašem usnesení ze září. Já se hned pustím do popisu koncepce hotspotů, ale ještě předtím bych se ráda vrátila k něčemu, co zaznělo ve všech projevech předřečníků. Chci vám připomenout kontext celé situace a chci připomenout, že na počátku této komise předseda komise Juncker se obrátil na Evropský parlament a prezentoval eh, svých deset priorit. Jednou z těchto priorit byla a je migrace. V květnu tohoto roku Evropská komise prezentovala Evropskou agendu pro migraci. A Evropská agenda pro migraci se neomezuje pouze na krátkodobé priority a naléhavé případy, je to vyvážený a souborný přístup, jak kvalitně zvládat migraci, jak využívat její potenciál, jak řešit různé aspekty interní, externí a středně i dlouhodobé pro další měsíce a roky. Takže skutečnost, že pořádáte tato zasedání pravidelně, že jste se rozhodli eh, prodebatovat holistický přístup eh, k migraci, eh, to je opravdu velice správné. My i nadále na tomto tématu budeme pracovat, ale všichni víme, že v mezidobí od té doby vlastně stojíme před bezprecedentní krizí, kterou způsobily různé faktory, které částečně na nás závisí, částečně na nás nezávisí, ale ta situace prostě taková je a my se musíme maximálním úsilím snažit krizi vyřešit. Všichni aktéři v tomto procesu v Evropské unii jednají dynamicky. Za lucemburského předsednictví už se konaly tři ministerské rady pro ministry vnitra. Poslední, minulý týden se setkali Eh, včera se setkali, eh, bylo učiněno důležité rozhodnutí, co se týče relokací a aspektu solidarity a dnes eh, se Evropská rada znovu vrací k tématu migrace, které už diskutovali šéfové států a vlád v Dubnu a zejména v červnu. I vy, poslanci Evropského parlamentu, nehovoříte pouze o holistickém přístupu a této agendě jako takové, ale svižně také reagujete na procedurální potřeby, které e, jsou spojeny s realizací balíčku, které jsme připravili pro řešení krize. A od vzniku krize jsme e, navrhli už dva prováděcí balíčky, které chceme rychle uskutečnit. Včera jste ve výboru Libe vyslechli prezentaci druhého tohoto balíčku a jedním z elementů tohoto balíčku bylo také vysvětlení eh, úsilí eh, o relokaci, což je velice důležitý aspekt pro provedení eh, tedy relokací a to jsou právě hotspoty. Včera na radě ministrů o tom také byla řeč a já teď velice stručně vysvětlím, co to vlastně znamená, ten přístup Hotspotu, protože myslím, že panuje řada nejasností. Stručně. Je to operační koncepce, jakým způsobem mohou agentury poskytnout operační podporu členským státům eh, v první linii to znamená, které jsou vystaveny obrovským migračním tlakům na svých vnějších hranicích. Agentury spolupracují a pomáhají členským státům, které jsou vystaveny enormnímu tlaku. Je to součástí agendy eh, pro migrace v rámci naléhavých situací. Prakticky eh, evropské agentury Frontex, EASO, Europol a eh, Eurojust poskytnout společnou a koordinovanou pomoc těmto státům v přední linii. Práce agentur a jejich týmu odborníků bude koordinovat eh, takové koordinační středisko, Tam budou pracovat i eh, odborníci eh, z členských států. Je to regionální pracovní skupina Evropské unie, která vznikne v každé z postižených zemí. Eh, je to eh, středisko, které bude mít eh, také na starosti koordinaci s národními orgány. Hotspot pokrývá celý řetězec v zvládání migrace. Tým odborníků bude pomáhat s identifikací, registrací a braní otisků prstů. Také budou pomáhat v následných fázích migračních procesů, tak, aby bylo možné rychle zpracovat žádosti o asyl, o azyl, podpořit proces návratu a pomoci eh, také vyšetřovat a rozvíjet převaděčské sítě. Přidaná hodnota této činnosti je to, že se realizuje koordinovaně v jednom místě. Tato práce také přispěje ke zjednodušení dočasných relokačních systémů, jak jsem řekla úvodem. Takže konkrétně Frontex zajistí, zajistí, aby po příjezdu byli všichni jednotlivci identifikováni, registrováni, aby jim byly vzaty otisky prstů. Frontex poskytne briefing pro migranty, posky, e, také zjistí relevantní informace, co se týče jejich situace a e, bude bojovat proti e, pašování tito jednotliví lidé potom budou e, posláni buď to do asilového postupu, anebo do návratového postupu. Tady ESO podpoří členské státy poskytováním informací, registrací e, žadatelů o asyl a e, následnou přípravou jednotlivých případových studií nebo případů. Europol podpoří schromažďování informací, které budou důležité pro vyšetřování co se týče pašeráckých sítí. Eurojust tuto práci bude doplňovat z hlediska justice. Frontex bude také poskytovat e, pomoc při návratových postupech a bude pomáhat organizovat e, návratové lety. Jak vypadá stav provádění k dnešku? Od schválení agendy pro migraci e, jsme dosáhli významného pokroku, ale jak jsem řekla, eh, vývoj té krize se také velice urychlil. A to také urychlilo naše kroky. Zástupci eh, agentury i pan Markone eh, vám poskytne další podrobné informace o tom, co se děje v terénu. Mnoho už se stihlo jak v Itálii, tak v Řecku. Za komisi minulé pondělí 21. Eh, září jsme zorganizovali workshop eh, o relokaci a přesídlení, jak a Itálie i Řecko odprezentovali eh, své cestovní mapy na tomto workshopu a rozhodnutí o relokaci a také se hovořilo o provádění hotspotu. To byl workshop pro tyto členské státy. Měli tedy příležitost vysvětlit eh, různé aspekty toho, co se děje v Itálii a Řecku, co tyto dvě země potřebují a jakým způsobem mohou tyto členské státy získat základní informace a jakým ostatní členské státy mohou pomáhat. Tady chci říci, že relevantní rozhodnutí o relokaci, které bylo nedávno schváleno, tak, aby první relokace se daly provádět od 1. října v návaznosti na toto rozhodnutí, které vstoupilo v platnost právě nedávno. Situace v Itálii. Co se týče Itálie, koordinační centrum, eh, to se nazývá regionální pracovní skupina Evropské unie, to vzniklo v Katani na Sicílii. Eh, tam byli posláni styční důstojníci eh, z Frontexu, EASO a Europolu a také Formedu. Eurojust eh, eh, založil také kontakty s justicí v Katani a zástupci ministra vnitra, policie a eh, a Guardia Financa se také účastní práce této pracovní skupiny. Pro Itálii již byly zřízeny čtyři hotspoty na vstupních bodech, to znamená Lampedusa, Porto Empedocle a další a tam jsou vlastně eh, zajištěna první receptní střediska, celková kapacita 1500 eh, osob a víme, že eh, se vzniknou ještě další recepční místa v Augustě a Staranto na dalších dvou místech. Řecko. Tam také chceme zrealizovat přístup hotspotů a pracovní skupina pro koordinaci vznikne v Píreu na, styčném, na styčné, ve styčné kanceláři Frontexu, která už tam existuje. Podobně také tam budou poslány hotspotové týmy, jako je to v Itálii. Důležitá informace, kterou jsme dostali eh, v tom workshopu v, ma- na, v pondělí, se týká dokončování těch cestovních map obou dvou zemí. Ta práce pokračuje na těchto cestovních mapách a ty je potřeba dopracovat, abychom si mohli udělat celistvý obrázek o situaci i v Řecku. Na tom se tedy pracuje. Co se týče Řecka, mohu pouze říci, eh, že ten poslední vývoj vypadá tak, že Frontex už tam funguje, tam probíhá operace, společná operace Poseidon, agentura tam má 85 eh, pracovníků na Eh, ostrovech a další pracovníci ještě přibudou. Operační plán eh, v rámci EASA se teď dokončuje. Tato agentura tam také instalovala osm mobilních kanceláří eh, na Egejských ostrovech, které se budou zabývat registrací. I nadále tady úzce spolupracujeme s řeckými orgány, aby bylo možné včas zprovoznit hotspoty, které by realizovaly eh, rozhodnutí o relokační a vyšleme také eh, kolegy, úředníky na příslušná místa, aby tam pomáhali přímo. Závěrem chci říci, co je důležité jak v Řecku, tak v Itálii a co také určí úspěšnost eh, hotspotu je zajistit pokud možno stoprocentní stoprocentní tedy identifikaci, registraci a braní otisků eh, všech osob, abychom zabránili tedy únik těchto osob do dalších členských států bez eh, předchozí registrace. Úspěch tohoto je zapotřebí, aby bylo možné vyřešit tu krizovou situaci. Ale nakonec, a tady chci eh, přerušit své vystoupení, abych dala prostor také kolegům, my hovoříme o krizové situaci a hovoříme o skutečnosti, že ministři, a šéfové států a vlád činí rozhodnutí a my musíme tedy tato rozhodnutí zrealizovat v terénu. My musíme vyřešit tu krizovou situaci, protože jedině tak se budeme moci vrátit k vlastnímu účelu agendy pro migraci. To znamená podívat se na situaci otevřeněji, souhrněji, vnímat migraci jako příležitost, jako potenciál, jako jako možnost individuálně přistupovat ke každé jednotlivé osobě. Teď hovoříme o krizi, protože se teď nacházíme v krizové situaci, kterou musíme vyřešit a musíme spojit veškeré úsilí, veškeré naše síly, ale máme ambiciózní a dlouhodobou agendu pro migraci eh, s holistickým přístupem pro nadcházející roky. Důležitým aspektem, který může být důležitý i pro vás, až se budete rozmýšlet, jaké otázky eh, pokládat. Hotspoty jsou operačním řešením pro eh, pro nenadálou situaci, ale eh, agenda pro migraci praví, a my už jsme o tom hovořili i s ve spolupráci s Evropským parlamentem, eh, dobrá legislativa pro systém azylu a důležité také je eh, pracovat na provádění společného evropského systému pro eh, azyl a migraci v rámci druhého balíčku, který již byl prezentován Evropskému parlamentu, protože realizace tohoto systému je zcela nezbytná, abychom mohli zabránit eh, opakování této krize v budoucnu. Takže naléhavá situace je naléhavá situace, musíme okamžitě přikročit k činům, ale vidět v situaci i v širším kontextu a tak postupujeme. Děkuji vám. Já vám děkuji. Chtěl bych ještě říci, že jednou z těch důležitých záležitostí, kterou se zabývá parlament, nebylo jenom ten dočasný nebo řekněme naléhavý mechanismus relokace, ale ten trvalý. A nyní bych chtěl představit Maria Morkoneho, který je vedoucím italského odboru občanských svobod a imigrace tam eh, v podstatě hodně prací v těch hotspotech, většina z nich byla vytvořena v Itálii, takže velice dobře zná realitu a prosím, pane Morkone, máte slovo. Grazie. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. S velkým zájmem jsem naslouchal předřečníkům. Já bych chtěl velice eh, rychle jenom Eh, sdělit eh, to, aby výbor věděl, že Itálie zachránila 300 tisíc osob z moře v posledních letech. Až do 22. září letos jsme z moře zachránili 129 tisíc osob. A jen do minulého víkendu jsme zachránil dalších 6 tisíc osob. Já to říkám bez nějaké píchy. Poskytujeme přijetí více než 100 tisícům osob, také eh, nezletilým osobám a provedli jsme na národní úrovni relokaci. E, to znamená, že potom e, rozhodnutí, které bylo přijato na koordinační úrovni e, našich regionů, jsme se rozhodli, že budeme zvládat eh, přijetí migrantů na regionální úrovni. Jsme velice hrdí na naši osvědčenou praxi v integraci, o které se hovořilo. Máme eh, v tom eh, společné projekty jednotlivých samozpráv a za poslední dva, tři roky mohu říci, jsme přešli z 10-15 tisíc osob, které se měli dříve, až na 800 tisíc, které máme do posud, plus tu jsou další místa, další 10 tisíc eh, míst je uvolňováno ministrem Alfánem a eh, jednotlivé samozprávy budou ještě rozšiřovat infrastrukturu zaměřenou na přijímání imigrantů. V současném roce jsme v tomto eh, velice posílili naši kapacitu. Včera jsem měl tu příležitost, že jsem též byl na zasedání rady po zklamání přes předchozího zasedání rady. Jak už bylo řečeno, včera došlo k řešení, třeba že není úplně uspokojivé, protože se nepodařilo eh, dosáhnout jednohlasného závěru. Nicméně došlo k rozhodnutí pro těch 120 tisíc eh, osob eh, navíc, kromě těch dalších 40 tisíc, o kterých už bylo rozhodnuto 16. září. Nyní ovšem jde o konkrétní reálnou aplikaci eh, slov z Junkerova balíčku, alespoň té první části, a musíme se tedy zabývat tématem hotspotů. My jsme respektovali, tak jak se to od nás i kromě jiného žádalo. Další postup a pokroky v realizaci těchto koordinačních center společné práce, protože to v podstatě ten hotspot je. A u nás už pracuje EASO a Frontex po delší dobu spolupracují s námi v Římě i právě na těch místech, kde připlouvají uprchlíci na Sicílii. A 16. Eh, v Lampeduze jsme začali pracovat eh, s tímto novým eh, nástrojem. Dovolte mi, abych řekl, že na Lampedusu přijelo 140 Eritrejek s dětmi. My tedy jsme identifikovali nebo dokončíme identifikaci těchto osob. Máme tam e, pracovníky EASO i Frontexu. A co jim poskytujeme v tuto chvíli? Co poskytujeme těmto ženám? Protože doposud žádná ze zemí eh, neumožnila relokaci, nebo o tom aspoň nehovořila. Včera jsme hovořili se španělskými a švédskými kolegy, pravděpodobně budou prvními, kdo poskytnou eh, přijetí, ale nemůžeme žádat budování spolupráce a přitom současně neuvolňovat kapacitu eh, k relokaci anebo eh, k navracení. Dovolte mi tedy dvě další upřesnění, které navazují na to, o čem hovořila paní poslankyně Kienge. Je v módě hovořit o bezpečných zemích. Italská republika nebude mít svůj seznam bezpečných zemí. Nemá to v úmyslu, toho zde chci říct eh, bezpečně a form, eh, veřejně zde na této formální příležitosti. Samozřejmě, že se připojíme k rozhodnutím komise, tak jak jsme činili do posud. Itálie je mm, zaražena myšlenkou, že by tu byly nějaké vnitrostátní kategorie. Jako Syřané a Eritrejci mají nárok na mezinárodní ochranu, zatímco ostatní jsou ekonomickými migranty. Upřímně, já tomu těžko dokážu eh, uvěřit, alespoň na základě naší ústavy, že Iráčan nebo Afgánec nemá právo vyprávět svůj osobní příběh a e, odvolávat se na mezinárodní právo. Že by neměl tedy právo na stejnou příležitost. Těžko dokážu uvěřit, že třeba Nigeriec, který je třeba z náboženských důvodů diskriminován, neměl právo povyprávět svůj příběh a být hodnocen. Ne, já vám děkuji, ale prosím, Já se jen snažím předložit na stůl témata, o kterých pak máme uvažovat z ohledu eh, z pohledu práva a z pohledu práv osob. Souhlasím tedy v tomto bodě s paní Kienge. Pak je tu otázka eh, zadržování na daném území. Je jasné, že ty osoby je zapotřebí identifikovat. Není přípustné, aby vstup do země byl umožněn člověku, který eh, nechce sdělit eh, své osobní údaje. Samozřejmě měli jsme problémy s Eritrejci a Syřeny, protože jejich destinace byla jiná než eh, Itálie, pro ně to byla pouze transitní země. Užití síly je citlivým tématem i vzhledem k tomu, že se jedná o osoby, které určitě mají nárok na um, dodržování svých práv a na ochranu mezinárodního práva. Um, pak je to otázka relokace, protože my žádáme, prosím, nechte se v klidu identifikovat, my jsme připraveni vám pomoci a e, pokud to bude možné, e, jsme ochotni vás relokovat do země, kde máte příbuzné a tak dále. Nicméně ty osoby, které jsou identifikovány a prošly zdravotním screeningem, eh, které eh, byly takto mm, zkontrolovány a které projevují vůli žádat o azyl, v naší zemi budou eh, odeslány do běžných přijímacích zařízení. Nebudou tedy někde zavřené do té doby, než eh, proběhne celé asilové eh, řízení. Samozřejmě můžeme pak diskutovat o dobách, které jsou zapotřebí v Itálii k vyřízení asilového řízení. Eh, to je další věc a poskytnu vám o tom veškeré informace, které budete žádat. Ale prosím, ať si nikdo nemyslí, že osoby, které prokázaly vůli požádat o azyl a poskytly své osobní údaje, a spolupracují s těmito agenturami, jako je EASO a Frontex, že by byly v nějakém uzavřeném zařízení protože budou poslány do běžných e, přijímacích zařízení, kterých máme mnoho v Itálii. A pokud z něj odejdou, tak z něj odejdou. E, samozřejmě musí mít na paměti, že pak případně poruší e, platné, platné právní normy. Pokud však eh, nebudou chtít eh, sdělit eh, své osobní údaje, tak budou umístěny do jiného zařízení, protože kdo nechce sdělit své osobní údaje, nemůže být ubytován v běžném přijímacím zařízení a musí být zadržen v jiném zařízení. Prosím, nemyslete si, že například v Řecku prožívají již delší dobu a, a trpí v Řecku delší dobu silným migračním tlakem. Že se takovéto země pak stanou e, místy, které budou zadržovat e, velký počet osob. E, které jiné státy v Evropské unii například nechtějí přijmout a že takto tyto osoby zůstanou zablokované v Řecku. Já hovořím uh, upřímně a eh, velká část naší země je přesvědčena, že potřebujeme společnou politiku eh, v této oblasti a potřebujeme také společné úsilí. Ale včera, upřímně vzato, jsme mohli konstatovat, že tu jsou určité eh, výjimky a opravdu eh, musím na tomto formálním místě říci, že jsem byl překvapen, eh, protože samozřejmě nás také si upírala pozornost komise Evropského parlamentu v několika případech chování, které někdy bylo částečně kritizováno. Ale ještě jsem neslyšel nic o tom, co se děje tedy mm, eh, na Balkáně nebo na maďarských hranicích. A já eh, po té, co jsem viděl a slyšel, eh, tak mi připadá, že to je opravdu nemožné, že by se něco takového dělo. Já jsem chtěl opravdu hovořit velice otevřeně o tom, co si myslíme a co chceme učinit. Samozřejmě jsem připraven odpovídat na veškeré vaše dotazy. Itálie je naprosto přesvědčená a stojí bok po boku dalším evropským zemím. Jsme přesvědčeni o tom, že zapotřebí bojo, budovat společnou cestu. V Itálii pak máme další mm, problematiky. E, nicméně chci říci, že jsem přesvědčen, že eh, dublinské nařízení je již po smrti my eh, můžeme napsat nějaký oficiální dokument, ve kterém eh, budeme tvrdit, že to je stále platné právo. Nicméně dějiny jej eh, převálcovaly, spochybnili její situace na Balkánu. A tento mechanismus, který, jak věříme, bude trvalý, je takovým prvním krokem jak eh, vybudovat eh, jiný scénář v jiné době, eh, protože tento stávající mechanismus je vybudován na vnitrostátních egoismech. A my jsme ji několikrát spochybnili, ale naši evropští přátelé nám v tom neposkytli příliš sluchu. Thank you very much. Já vám velice děkuji, pane Morkone. Opravdu jsme potřebovali si vyslechnout vaše přispění znalce z terénu. Myslím si, že toto upřímně ocení všichni kolegové z tohoto výboru, takže si ceníme i vaší upřímnosti. Jak zmínila paní ředitelka Marta Sigan, v těch hospotech pracují různé agentury a Samozřejmě, že je důležité zmínit, že mnohé z těch agentur jsou již eh, na svém maximum, co se jejich možností týče. A je důležité si tedy vyslechnout i zástupce těchto agentur, abychom věděli, jak eh, tato práce probíhá. Takže nyní zástupce EASO Jean-Pierre z o tom, eh, jak to vypadá na místě, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo a vážení poslanci. Pro mne je velkou ctí, že mohu být zde a sdělit vám aktuální informace o naší práci a o těch hotspotech. Nicméně přímo na úvod bych vám chtěl poskytnout několik údajů, v podstatě ty poslední údaje o tom našem systému který sbírá každý měsíc údaje, takže údaje za poslední měsíc přes 148 eh, tisíc žádostí o azyl. Proč je tento číslo tak důležité? V podstatě představuje dva a půlkrát více údajů eh, žádostí, než jsme zaznamenali v srpnu loňského roku téměř 10 tisíc z nich v eh, tom srpnu to byli nedoprovázení nezletili. Pokud se ní zaměříme na celkové údaje, kterým tedy čelíme od ledna do srpna, to znamená osmiměsíční období, tady jsme zaznamenali více než 720 tisíc žádostí o azyl pro Evropskou unii. Pokud to srovnáme s obdobím eh, celého loňského roku od ledna do prosince, bylo to 660 tisíc a to byl jako takový rekordní rok. To znamená, již nyní jsme tento rekord překonali a to jsou zatím údaje jenom do srpna. Co to tedy znamená? V podstatě to znamená, že členské státy, včetně těch v první linii, kteří jsou mezi námi dnes, zaznamenávají naprosto bezprecedentní tlak. Samozřejmě to také znamená, že je tu velké množství ještě nedořešených e, těch e, žádostí a jejich počet se bude navyšovat. Já e, to ještě o tom popovídám v průběhu dnešního zasedání. Znamená to také, že eh, jsme zaznamenali i určitý přesun zdrojů od registrace údajů eh, eh, spíše než do toho rozhodovacího procesu. Pak je to velký tlak na ta přijímací zařízení a vyžaduje si to také dodatečné prostory pro ubytování. Nyní tedy, jak s těmito omezenými zdroji se můžeme pokoušet vynaložit se stávající situací. V první řadě tedy chci říci, že jsme pokračovali v té naší, řekneme, trvalé podpoře. Máme podporné mise v Bulharsku, Kypru, Řecku a Itálii. Jak ostatně náš italský kolega zmínil, v Itálii jsme od roku 2013, v Řecku od roku 2011 a budeme pokračovat v této naší operativní podpoře. Také provádíme školení, už jsme vyškolili více než 8 tisíc lidí po dva roky, co probíhají tyto operace. Poskytujeme informace o zemích původu, což, čemuž věnujeme velkou pozornost a um, vydáváme tedy tady tyto um, informace o zemích původu. Dále spolupracujeme také s komisí, už to tu zaznělo, ty takzvané bezpečné země původu, konkrétně se zaměřujeme na země západního Balkánu. A je tu poměrně velký počet žadatelů z těchto zemí. No a za třetí od ty hotspoty, to je důležitý bod a ostatně na to se i soustředí dnešní diskuze. Uh, Zahájili jsme již naši přípravu ve věci hotspotu. Jak jistě víte, celá řada strategických dokumentů EU nás vyzývá, abychom poskytli podporu i v tom registračním procesu, v tom společném zpracování. Je to v podstatě již podávek od samotného eh, dublinského nařízení. My jsme tedy eh, hned zahájili diskuzi týkající se eh, provádění eh, těchto postupů. Spojili jsme se s Itálií, s Řeckem, také jsme požádali členské státy, aby nám poskytly zejména lidské zdroje, aby se připravili týmy, které budou aktivní v terénu. A co se Itálie týče, Eh, pokud se tedy zaměříme na ten konkrétní italský případ, tak eh, nyní končí, dokončíme naše dohody s italskými orgány eh, ve věci hotspotu, nicméně už máme v terénu zaměstnance, také v té regionální task force v Katánii, stejně tak máme lidi v Lampeduze, a v regionu Agrigento a zatím tedy testujeme a sledujeme, jak to bude fungovat v praxi. Nyní v Řecku tady také dokončujeme ten operativní plán pro Řecko ve věci hotspotu. Zase středobodem této podpory bude poskytování informací, registrace a opatření pro relokaci. Samozřejmě, že tu existuje celá řada výzev, nicméně, pane předsedo, vážení poslanci, ty výzvy jsou obrovské a stejně tak samotná očekávání jsou obrovská. Nicméně my chceme být schopni zareagovat na tyto výzvy Nicméně, jak jsem zmínil již na počátku, jsme poměrně malou agenturou, náš rozpočet je nějakých 50 milionů na rok a méně než 100 zaměstnanců. No a abychom byli schopni splnit tyto cíle, tak musíme mít dostatečný rozpočet a dostatečné lidské zdroje. V podstatě vzhledem k těm našim omezeným eh, zdrojům již na ten rok 2015 jsme museli předělat určité priority, které jsme si původně stanovili. Pro rok 2016 myslíme, že budeme potřebovat určité dodatečné zdroje v hodnotách několik milionů. Takže největšími eh, výzvami tady bude vypořádat se s přílivem migrantů a je třeba, abychom právě do této oblasti investovali jsem přesvědčen, že pokud budeme dobře vybavení, tak my EASO ve spolupráci s našimi sesterskými agenturami budeme schopni poskytnout pravdovou přidanou hodnotu a hmatatelnou podporu členským státům, které to potřebují. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, zmiňujete zdroje. I paní ředitelka Marta Sigan v její příspěvku zmínila ten komisní plán pro Frontex, který zase hraje důležitou roli v terénu. Jak všichni víme, i Frontex je na svém maximu, když se snaží vypořádat s tou krizi. A já bych tedy rád nyní předal slovo Klausi Resslerovi, který je ředitelem operačního odboru Frontexu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Všechny zdravím. Celkový rámec hotspotového přístupu a jeho provádění popsala komise. Já budu pokračovat zopakováním, že cílem hotspotů je poskytnout platformu pro agentury EU, aby rychle zakročili integrovaně podle svého mandátu za úzké spolupráce s orgány e, změněného členského státu. Nejde tedy o náhradu těchto orgánů. Využiji také této příležitosti k poděkování výboru LIBE pro podporu práce Frontexu a také za další rozvoj a pomoc, co se týče e, zdrojů. Frontex jako operační agentura chápe, že e, tedy hotspoty s, e, jsou e, v regionech, které jsou vystaveny obrovským migračním tlakům a e, vyžaduje to e, soustředěné úsilí evropských agentur. Logicky jsou propojeny Eh, s prováděcími společnými operacemi Frontextu. Eh, Frontex už je dobře etaplován eh, v Itálii, Řecku, na západním Balkánu i v dalších členských státech vzhledem ke své dlouhodobé desetileté zkušenosti práce v terénu a vzhledem k poskytování operační podpory. Proto přístup hotspotů, tak jak my jej chápeme, je nedílnou součástí koordinovaných společných operací Frontexu na základě analýzy riziko, eh, na základě zabezpečování hranic EU a je součástí našich relevantních operačních plánů. Obecným cílem, když Frontex pod, eh, poskytuje podporu eh, při provádění hotspotů, je zajistit stoprocentní identifikaci a registraci osob, které přijíždějí na vnější hranice EU. To znamená rozmístěvání screeningových týmů, debriefingových týmů, to je nezbytnou součástí našich společných operací, ale zároveň je to nezbytnou součástí realizace hotspotového přístupu. My jsme rozmístili v Itálii 90 úředníků nebo pracovníků ještě bez letectva a námořnictva. My jsme rozmístili v rámci operace Poseidon v Řecku 85 eh, důstojníků eh, bez technických eh, podpor, bez posádek. A v Itálii máme šest screeningových týmů a debriefingových týmů a v Řecku máme sedm screeningových týmů a šest debriefingových týmů a chystáme se naplánovat společně s hostitelskými členskými státy a jejich úřady další posílení eh, těchto, tohoto personálního eh, vybavení, protože to vyžaduje vnitrostátního vedoucího týmu, eh, vyžaduje to vnitrostátní rozhodnutí o ustavení těchto hotspotů, vnitrostátní postupy, které se týkají registrace, identifikace a braní otisků, což je podporováno tedy eh, zákonodárstvím členských států i Frontexu, ale my to nemůžeme nahrazovat. A počet rozmístěných pracovníků Frontexu eh, je důkazem toho, že nechceme eh, nahradit pracovníky členských států, chceme jim pomoci uplatňovat, realizovat jejich vnitrostátní opatření. Úlohou Frontexu je podpora při provádění evropského právního řádu, co se týče identifikace, eh, včetně národní příslušnosti, státní příslušnosti, za druhé předávat lidi, kteří potřebují ochranu příslušným pracovníkům. Podporujeme členské státy i v registrování, včetně braní eh, otisku prstů, ještě před podáním eh, žádosti o asyl, o azyl a můžeme poskytnout i pomoc v závěru azylového procesu tím, že podpoříme členské státy v návratovém postupu. Takže zahajujeme systematickým screening, screening, screeningem, potom přednávratová pomoc, kdy poskytujeme pomoc při získávání cestovních dokumentů ve spolupráci s vyslanectvími nebo konzuláty třetích zemí a potom zorganizujeme návrat. V Řecku chystáme společný eh, pilotní projekt s EU LISA na braní otisků prstů, abychom urychlili a posílili systematické braní otisků prstů. Co se týče hotspotového přístupu a jeho realizace, Frontex společně s Europolem EASO a Eurojustem společně rozvinuli eh, model spolupráce, který realizovali v rámci eh, takzvané, eh, takzvané Evropské regionální pracovní skupiny EURTF, která představuje tuto platformu. První taková EU RTF vznikla v Katánii na Sicílii, kde všichni zástupci agentur společně pracují od 22. června 2015 a mimo to e EUNAFORMET a jsou tam také eh, pracovníci příslušných vnitrostátních orgánů, jak řekla paní eh, Sigan, ti tam jsou přes své styčné důstojníky. Frontex poskytuje i horizontální logistický a informační eh, management a i eh, služby informačních technologií, eh, takže tam fungujeme jako poskytovatel služeb od poloviny června. Tam máme čtyři pracovníky, poskytujeme operační podporu, situační povědomí, analýzu rizik a máme tam také tiskové důstojníky v terénu, kteří zajišťují a přispívají k transparentnosti a komunikaci. EU RTF představuje platformu a společný pracovní prostor, který usnadňuje spolupráci a koordinaci mezi agenturami v terénu. Zvláště koordinujeme e, práci odborných týmů, screeningových týmů, debriefingových týmů i jak právě zaznělo, podpůrného eh, týmu EASO, protože jejich práce a jejich koordinat, je koordina, koordinována tedy zástupci eh, skupiny EU-RTF v Katánii. Znamená to, že eh, Každá evropská agentura má eh, na starosti své vlastní eh, úkoly, má svůj vlastní modul pro podporu při registraci, má obecný eh, operační modul, podporuje schromažďování informací, má modul pro podporu debriefingu, analýzy rizik, vyšetřování a modul pro justiční spolupráci. Pomocí užší spolupráce očekáváme vytvoření dalších synergií i při boji proti pašeráctví a při podpoře vyšetřování a trestního stíhání trestného činu převaděčství a pašeráctví ze strany vnitrostátních orgánů. EU RTF, tedy model, lze také rozšířit a aplikovat v Řecku tam se zatím eh, debatuje mezi agenturami EU a eh, místními orgány na toto téma. Styčný eh, důstojník Frontexu v Pireu, který tam funguje od roku 2010, by měl být hostitelskou kanceláří pro EU RTF v Řecku a další agentury tam mohou rozmístit své pracovníky. Do této kanceláře hlavní překážkou efektivního identifikačního a registračního procesu jsou nedostatečné lidské a technické zdroje, co se týče přijímacích, eh, přijímacích zařízení eh, na eh, v Řecku, zvláště na ostrovech. Jak jsem řekl, Frontex posiluje svou podporu pro screening, ale musíme spolupracovat a musíme i přímo tedy mít možnost pracovat v hostitelském členském státě a musíme získat eh, odpovědnost, poskytovat přijímací, eh, přijímací tedy eh, služby a vytvořit prostředí pro identifikaci a registraci, což nám umožní odstartovat pravděpodobně od příštího týdne pilotní projekt registrace Eurodec společně s EU Líza ve spolupráci s národními orgány. Co se týče návratu, a akčního plánu pro návraty. Tady Frontex eh, je připraven převzít eh, operační koordinaci eh, projektu EU RIND, to je Evropský styční důstojník pro návraty a Evropskou readmisní iniciativu. Všechny tyto projekty lze realizovat tedy pod vedením koordinace eh, Frontexu a brzy eh, zorganizujeme eh, startovní schůzku, kde se toto dohodne a dohodnou se další detaily této operační koordinace. Já jsem ochoten odpovědět i další detailnější otázky, které se týkají toho návratového komponentu, ale i co se týče posílení Frontexu. Komise již oznámila, že poskytne Frontexu více zdrojů a i já sám bych se rád zeptal, jaké má být zaměření této pomoci. Děkuji, pane Rezlere, a děkuji za to, že jste dodržel Eh, dodržel těch 10 minut. Eh, kolegové, máme, eh, máme 10 minut, mnoho lidí se baví, samozřejmě nevydržíme pozornost tak dlouho, ale všichni zástupci agentur nám museli něco říci. Další tři řečníci, prosím, nepřekročte 10 minut a když nebudete potřebovat celých 10 minut, tak je nevyužijte z toho důvodu, že První eh, počáteční seznam eh, řečníků, kteří žádali o slovo, je eh, dlouhý. 21 osob požádalo o slovo a myslím, že druhý takový seznam bude ještě delší. Takže abyste všichni dostali příležitost a aby také naši kolegové dostali příležitost zodpovědět na vaše otázky, prosím, další řečníci, nepřekročte 10 minut. Další má tedy slovo pan Rauschenbach, který má na starost Eh, závažně organizovaný zločin v Europolu, který nám řekne, jak bude vypadat práce Europolu v hotspotech. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a dobrý den všem členům výboru ten bezprecedentní nárůst počtu migrantů a uprchlíků, kteří se snaží eh, přijít do Evropy, zaznamenal tedy Europol i nárůst trestné činnosti. Ta úroveň, kterou sleduje Europol, je nyní obrovsky vysoká. Zaznamenali jsme 1400 eh, nových případů, taky eh, nějakých 29 tisíc případů počtu těch pašování. Samozřejmě, že se jedná o moderně organizované skupiny, které využívají příležitosti, které se jim naskytají. Mnohé jsou tedy uh, takové nové skupiny. Jedna třetina těchto skupin se pak zapi- zapojuje i do jiných aktivit, jako je pašování drog, praní špinavých peněz, obchodování s lidskými bytostmi nebo padělání dokumentů. Pak eh, tu máme další údaje, že tyto skupiny se stávají z příslušníků různých národností. A dalšími inovacemi to je také narůstající využívání sociálních médií pro tyto činnosti, zejména co se týče nabírání, náboru těch obětí, pašování a šíří se přes internet. Oběti těchto činností jsou samozřejmě ehm, velice citlivé, co se týče ehm, zneužívání dalšímu ehm, zneužívání i případů například těch nedoprovázených malých dětí. A to jsou případy, eh, na které musíme také umět reagovat. Nicméně ten rozměr těchto aktivit je naprosto masivní a šíří se tedy po celé Evropě a vyžaduje si celoevropskou reakci. Jsou tu případy, které byly samozřejmě velice dobře vyřešeny, nicméně eh, ta, eh, ta situace je taková, že jsou to obrovské výzvy pro nás právě vzhledem k tomu narůstajícímu počtu druhů trestné činnosti a celé řady dalších činností, které jdou proti veřejnému pořádku. A je třeba tedy zareagovat. Celoevropský je to mezinárodní problém a vyžaduje si opravdu přes hraniční policejní reakci a vyžaduje si také udržitelný rovnovážný přístup. U nás v Europolu máme společné vyšetřovací týmy, Um, jsou, je to tým nazvaný MAR, který se um, sestavil v březnu 2015. Tento tým Joint MAR počítá také eh, s Ehm, nebo je vybaven pro sledování také padělání dokumentů, ehm, praní špinavých peněz a internetové trestné činnosti, to znamená aktivity v rámci trestné činnosti, které využívají internet pro šíření informací. Tento program Joint Mare již poskytl dobré výsledky prostřednictvím efektivních opatření. Nyní se do něj zapojuje 13 členských států. Již bylo zaznamenáno 160 tisíc nových případů. Zaznamenali jsme nějakých 3 tisíce těch zprostředkovatelů. Eh, několik desítek eh, takovýchto eh, zprostředkovatelských sítí a bylo zadrženo několik také plavidel, které zřejmě byly využívány pro účely pašování osob a také jsme zachytili nějakých 60 webových stránek, které byly uzavřeny, aby nemohly nadále lákat další hypotetické oběti, aby byly pak pašovány přes moře. Ten program MAR se um, zaměřuje zejména na ty jižní a jeho východní trasy, které se nejvíce využívají v těch posledních týdnech. Znamená to, že se jedná o problém pro celou Evropu a snažíme se tedy reagovat uh, na ty potřeby, které vyvstávají právě díky tomuto charakteru. A jak zmínili již ostatní předřečníci, ehm, také jsme zaslali zdroje do Katánie, do té Evropské regionální task force v hotspotu Katánie. Jsme zastoupeni a spolupracujeme tam na místě se všemi aktivními partnery, samozřejmě v první řadě s policejními eh, složkami Itálie, ale také i s dalšími partnerskými agenturami, to tady již zaznělo. Ty požadavky eh, na Europol, co se týče podpory členským státům, ty narůstají, jsou eh, v bezprecedentním maximum. Samozřejmě eh, probíhá celá řada vyšetřovaných případů. Můžu zmínit některé případy z nedávné doby z Rakouska. Takže jsou to opravdu velké a nové výzvy, které musí řešit naši policisté, zejména tedy na hranicích. To, otevřeli jsme takové nové středisko, které eh, vydává zpravodajské informace členským státům právě o tom, co se může očekávat v nadcházejících hodinách a dnech právě ve věci eh, možných trestných činnosti. A díky tomu můžeme aktualizovat naše úsilí a naše plány. Takže eh, tímto jsme tak nějak proměnili ten program John Mare do takové novodobé podoby a musíme se přizpůsobovat těm novým druhům kybernetické trestné činnosti a novým způsobům, prostřednictvím kterých jsou um, tyto oběti pašovány do Evropy. A já jsem asi nevyužil kompletně celé řečnické doby, ale myslím si, že tu ještě zazní další dotazy následně. Já vám děkuji. A vzhledem k tomu, že i pozornost publika se snižuje, tak je důležité se i soustředit na to nejdůležitějších ve vašich připomínkách. A nyní se opět obracíme na agenturu Eurojust. Komise zdůrazňuje, že Pardon, my zde ve výboru si uvědomujeme, jak je eh, činnost Eurojustu důležitá, víme, eh, k čemu dochází k, eh, v terénu, takže určitě i role Eurojustu bude postupně čím dál více narůstat a zajímá aktivita Eurojustu naše poslance. Proto tu máme zástupce Eurojustu pana Nikolase Ornera Kise. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání, které nám poskytuje příležitost za Eurojust vám prezentovat další aktivity eh, v boji proti převaděčství, proti pašování eh, eh, migrantů. Ještě předtím, než se vyjádřím k přístupu hotspotů, rád bych zmínil iniciativy Eurojustu, co se týče nelegálního pašování migrantů. Po, podle akčního plánu EU z začátku června 2015 byl jmenován pan Cedela a Komp jako e, zvláštní pracovník e, pro e, tým pro boj s pašováním a obchodem s lidmi. Tento kontaktní bod zastupuje Eurojust v rámci evropských institucí a posiluje operační spolupráci a výměnu informací mezi relevantními eh, evropskými orgány. Kontaktní bod se také účastní externích aktivit za účelem posílení justiční spolupráce. Dále podle závěrů poradního fóra z 12. prosince 2014 a v souladu s jedním z doporučení akčního plánu EU je Eurochast chystá vyslat eh, zvláštní skupinu eh, pro boj proti pašování migrantů. Eh, zacílení této skupiny se ještě prodebatovává, ale tato tematická skupina pravděpodobně bude v provozu ještě před koncem roku. My jsme si vědomi eh, skutečnosti, že schromažďování informací je nezbytné pro eh, boj proti převaděčským skupinám a Eurojust proto již teď eh, debatuje s EU na format, jak je možné posílit spolupráce, spolupráci v případech pašování. Na počátku červne, července 2015 se konala schůzka mezi velitelem EU na Format a, předsedou, a předsedkyní eh, Eurojustu paní Michel Koning. V návaznosti na tuto návštěvu teď zvažujeme nejlepší způsob, jak eh, včas eh, ustavit spolupracující styky a vyhovět tak i právnímu rámci. Co se týče bezprecedentní migrační krize, která ohrožuje vnitřní bezpečnost Evropské unie a vzhledem k potřebě eh, lepší justiční spolupráce k rozbíjení převaděčských sítí, téma pašování nelegálních migrantů také debatovalo konzultační fórum eh, generálního prokurátora. Během schůzky, kterou eh, zorganizoval nejvyšší prokurátor Itálie v prosinci 2014. Mimo to Během posledního setkání v červnu 2015 členové fóra ze zemí, které zvláště trpí touto trestnou činností, zdůraznili potřebu eh, zakročit, zakročovat proti eh, nelegálnímu pašování migrantů jako celoevropskému ohrožujícímu fenomenu. Vzhledem eh, k, na, k významu tohoto tématu na schůzce, kterou uspořádal generální prokurátor 11. Eh, prosince 2014, eh, tedy generální prokurátor Lucemburska, to se bude také věnovat tématu eh, pašování ilegálních migrantů. Co se týče účasti Eurojustu na přístupu hotspotu, chci vysvětlit následující. Eurojust si velmi uvědomuje význam Eh, realizace přístupu hotspotů v Itálii a Řecku a společně s dalšími relevantními eh, orgány EU, Europolu, EASO a další je eh, ochoten v rámci svého mandátu spolupracovat. Eurochast byl vyzván, aby se účastnil v regionálním týmu Frontexu v Katani a již jsme odsouhlasili podpořit hostitelský stát, aby byla umožněna vzájemná soudní pomoc a vyřizování spolupráce e, vnitrostátních orgánů mezi tímto členským státem a třetími zeměmi. V červnu 2015 Ministerstvo zahraničí eh, Itálie eh, podepsalo memorandum o porozumění s Eurojustu, aby se posílila výměna informací o případech pašování. V současné době jeden italský eh, prokurátor je kontaktním bodem Eurojustu pro hotspoty a pravidelně se bude zúčastňovat na, v této kanceláři, aby bylo zajištěno, že se relevantní informace dostanou k italské části Eurojustu. Eurojust se také eh, účastnil debaty komise eh, o založení hotspotů v Řecku. Dva řečtí eh, prokurátoři z odvolacího soudu v Píreu se také zúčastnili této debaty o hotspotech. Jsou vysoce postavení a velice dobře známí. Založením justičních kontaktních bodů v hotspotech Eurojust přispívá k výměně informací v reálném čase, což může umožnit eh, justiční sledování nelegálních případů včas. Na základě informací, které eh, dostaneme od justičních kontaktních míst na hotspotech, Můžeme také podpořit příslušné e, národní orgány, aby identifikovali e, členy převaděčských sítí v dalších členských státech, aby bylo možné e, vyšetřit a stíhat zločinné skupiny, které se dopouštějí převaděčství. Frontex podpoří i další členské státy podporou koordinace mezi příslušnými národními orgány členských států zabraňování konfliktů jurisdikcí a při zakládání společných vyšetřovacích týmů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a zase děkuji za stručnost a konečně posledním řečníkem e, za agenturu pro základní práva Charlotte Weingart, Nygaard. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání na toto zasedání humanitární. Nouzové situace na evropských hranicích žádají efektivní eh, operativní odpověď, která bude dodržovat eh, základní práva. Členské státy, instituce i agentury musí respektovat tyto principy a práva, které jsou stanovena eh, Evropskou chartou základních práv. Také v době, kdy je nedostatek lidských i administrativních zdrojů. Povinné braní otisků, zbavení svobody a donucený eh, odjezd jsou eh, kritickými prvky dodržování základních práv. Migranti a osoby, které potřebují ochranu, mohou eh, náležet ke zranitelným eh, skupinám. Mohou to být eh, nezletilí, mohou to být těhotné ženy, oběti závažných zločinů. Migranti a osoby potřebují mm, ochranu. Eh, pokud dorazili do Evropské unie, tak v mnoha případech nemají jinou eh, šanci, než se svěřit k této cestě pašerákům. A proto by neměli být trestáni, protože tu je velice málo legálních cest, jak se do Evropské unie dostat musíme mít eh, eh, na paměti, že eh, toto jsou údaje, které byly sebrány agenturou FRA, která poskytuje nezávislou asistenci a expertízu evropským institucím, členským státům a dalším agenturám. Měli bychom postupovat na základě základních práv, principu potřebnosti, proporcionalisty a právního postupu, abychom zajistili udržitelnost celého mechanismu. Několik praktických záležitostí. Za prvé, co se týče e, otisků prstů v Eurodaku. E, povinnost poskytovat e, otisky prstů je citlivá, co se týče základních práv, protože se při ní můžou disproporčně používat donucovací opatření. Proto naše agentura připravuje právní analýzu a takový checklist, kde bude napsáno, co se má a co se nemá dělat, eh, tak aby eh, ti, kdo přímo v terénu zajišťují otisky prstů, eh, jednali přijatelným způsobem, aby byli správně informováni. Někteří žadatelé o azyl se mohou snažit vyhnout z mnoha důvodů braní otiskům prstů neochota poskytnout otisky prstů Eurodaku může mít dopad na asilové řízení, ale neznamená eh, zásadní informaci, která by, by eh, znamenala odmítnutí eh, azylu. Navíc platí i to, že ani osoba, která odmítne poskytnout otisky prstů, nemůže být odeslána zpět do země, kde by hrozilo pronásledování. Za druhé jedná se o pohraniční tzv. řízení neboli zrychlené řízení. Jedná se například o rozhodnutí v případě Chalifia a další proti eh, Itálii, které eh, bylo vydáno před třemi eh, týdny. V tomto případě se jednalo o přijímací středisko v Lampeduze a loď, která byla kotvena v palermském přístavu, a také o repatriaci do Tuniska je eh, eh, z tohoto případu patrné, že při eh, řešení velkých migračních toků a používání zrychlených postupů může docházet k porušování základních práv, protože nemusí být patřičně přeskoman každý jednotlivý příklad, případ. Ehm, jsou tu ještě další potíže, které mohou vzniknout při zadržování osob a E, následně při navracení osob. Nedávná příručka komise o navracení osob, e, k níž poskytovala své informace a materiály, také naše agentura informuje o tom, jak zacházet e, s osobem v případě navracení, aby, byly, aby byla zachovávána jejich základní práva. Třetí výzva se vztahuje k základním právům při boji proti pašování Zločinci, kteří zneužívají eh, situaci migrantů a osob potřebujících ochranu, samozřejmě si zaslouží trest. Proto by se eh, tento boj proti pašování eh, měl Eh, zaměřila tak, aby nepostihoval ti, kdo pomáhají eh, z lidského soucitu. Je tu eh, nebezpečí, že osoby, které pomáhají osobám, které potřebují ochranu, aby se dostali do bezpečí, poskytují jim dopravu v rámci EU nebo je ubytují, poskytnou jim potraviny, základní potřeby, právní nebo zdravotní pomoc, mohou riskovat trest to jsou takové tři případy, eh, které se mohou dotýkat eh, základních práv eh, imigrantů. FRA pracuje se svou extenzivní sítí v rámci evropských vnějších a snaží se identifikovat takové situace, ve kterých může docházet k porušování základních práv je zapotřebí, abychom jednali eh, pragmaticky v krizové situaci a přitom zajišťovali základní práva. Eh, FRA pracoval například na řecko-turecké eh, hranici a snažilo se společně s danými orgány dosáhnout řešení, které bude zaměřeno na to, aby vše bylo správně provedeno, aby bylo nalezeno řešení celé situace. Spolupracujeme s Frontexem, EASO a Eurojustem. Naše agentura e, může napomáhat hledat praktická doporučení, jak mírnit e, riziko, že budou porušována základní práva. Evropská unie je zodpovědná za dodržování e, základních práv a my jsme, my jsme připraveni poskytovat veškerou naši pomoc. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaši rychlost protože tu máme velice dlouhý řečnický seznam a samozřejmě na vás bude kladena celá řada dotazů, abyste následně měli také příležitost odpovídat. Kolegové, nyní přejdeme eh, hned eh, k otázkám. Je tu celá řada řečníků. Nejdříve budou hovořit za vnitrostátní parlamenty a musím říci, že to bude trochu neuspokojivé pro vás určitě, protože je tu časový limit dvě minuty na eh, řečníka. Kolegové, jako první promluví paní Roberta Mecola a následně Cecil Kienge. Prosím, nehovořte dre, déle než dvě minuty, protože je tu celá řada dalších eh, poslanců Můžete se samozřejmě tázat na hotspoty a, vnitro, um, a poslanci vnitrostátních parlamentů samozřejmě se také mohou ptát. Sorry, just one second. Yeah, so... Pan předseda se omlouvá. Pokud chcete komentovat současnou situaci, můžete tak samozřejmě učinit také Samozřejmě, že kolegové budou chtít komentovat i e, situaci, Nesmím být naivně myslet si, že to tak nebude. Ještě prosím o vteřinku strpení. E, naši zpravodajové by tedy chtěli počkat, takže mohou hovořit e, kolegové z vnitrostátních parlamentů paní Berujte Vesajty z Litvy. Pokud jsem to vyslovil správně, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. My podporujeme včerejší rozhodnutí eh, Rady ministrů. A migrace je výzvou, která rozděluje společnosti rozděluje i celou Evropskou unii. A je to zátěžový test pro, celou, pro celý projekt Evropské unie. Chtěla bych eh, říci, že Litva podporuje holistický eh, přístup, je proti eh, getům pro migranty. Migranté, migranti Budou tedy distribuovány do těch eh, více než 60 místních zpráv. A naše vláda již zahájila přípravy pro to, aby imigranti mohli být vzděláváni, zaměstnáni, aby mohli užívat sociální ochrany a tak dále. Mám pár problémů, které pravděpodobně budou eh, znát i všichni ostatní v členských státech. Některé činnosti přicházejí příliš pozdě. Například identifikace, registrace a a povinné snímání otisků prstů. Migranti, kteří už jsou v Evropské unii, prošli těmito postupy a nemělo eh, by se stát to, že budou tyto postupy provedeny teprve později. Nejsem si jistá, že baltské země budou eh, finální destinací těchto migrantů, protože jejich hlavních, jejich hlavními cíly jsou Německo a Švédsko. Co se tedy pak bude dít s jejich statusem? Budou mít stejný status? A poslední dotaz. Jak se bude sdílet břemeno na navracení ekonomických migrantů. Děkuji. Experti si budou psát poznámky a na závěr budou odpovídat. Jako další z Evropského parlamentu pan López Aguilar. Prosím, kolegové, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit španělsky. Myslím si, že eh, od chvíle, kdy jsme se rozhodli v Evropském parlamentu zřídit tuto meziparlamentární konferenci, abychom plnili také možnosti Lisabonské smlouvy, která hovoří o prostoru eh, svobody a volnosti, Máme už určitou zkušenost, víme, že je tu opravdová vůle hledat společné jmenovatele, společné linie v, te, v těch parlamentních aktivitách mezi národními parlamenty a evropskými parlamenty. A pokusím se to jasně vysvětlit. Za prvé, ano, je to naléhavá situace, ale rozhodně to není překvapení, protože tato situace už se tak nějak objevovala na horizontu. Za druhé, je to krize, ano, humanitární krize, ale ta také také tak nějak eh, hovoří i o tom, jak je to s tou evropskou identitou. A a nyní je to tak trošku spochybněno více než kdy jindy. Nyní tedy v tomto našem prostoru volnosti, svobody a spravedlnosti je nutné to jasně objasnit. A za třetí, uh, Vůči této humanitární krizi nestačí jenom nějaké policejní či vojenská reakce. Nemůžeme tedy zareagovat, stavět zdi, uzavírat hranice Evropské unie. Co je to za potřeby? Je zapotřebí postupovat v krátkodobém horizontu, ale vědět také, co z legislativního hlediska v tom dlouhodobém horizontu můžeme učinit. Tady apeluji na uh, komisi, jako ale také na zástupce EASA. Ptám se, jak můžeme v první řadě vyloučit tu nejistotu, kterou cítí tito lidé, kteří sem přicházejí a za druhé, jak vynakládat s rozdělováním zodpovědnosti a jak uplatňovat příslušné principy ohledně zodpovědnosti. Takže v první řadě Dublin. Jak tedy můžeme tedy um, nahradit toto uh, nařízení vůči vstávající situaci, protože nyní máme mezinárodní uh, humanitární právo, ale máme tu také uh, dublinský text. A za druhé, v oblasti víz, jak můžeme usnadnit nějaké bezpečné výzum, které umožní bezpečný tranzit, bezpečný koridor pro žadatele o azyl. Děkuji. Já vám děkuji a nyní za Evropský parlament pan Miltiades Kirkos. Thank you, Mr. Chairman. I will speak in Greek. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit řecky. Děkuji. Já chci položit otázku, která se týká situace uh, uh, kdy došlo k otevření hranic bez registrace. Takže už před měsíci se dostalo mnoho lidí přes hranice bez jakékoliv registrance, bez ohledu na strašlivé podmínky na ostrovech, ale i na pevnině. Z toho vyplývá moje e, otázka. E, nevěděli jste, co se bude dít a nemohli jste jednat včas? A nebo jste si byli vědomi těch problémů, těch odpovědných vlád a osob, anebo jste byli tak přetížení, že jste nemohli odpovídajícím způsobem reagovat. Jak to tady vypadá? My musíme se dostat za fázi plánování a vyšetřování, nesmí dostat, se dostat znovu situaci, kterou jsme e, zažili u nás, e, u nás doma tento měsíc. Děkuji. Děkuji a dále za, za Národní e, parlament pan Marek Černoc, Česká republika. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vím, že se zde bavíme o hotspotech, ale budu mluvit všeobecně. Jsem Čech, a, a, ale jsem také Evropan a Česká republika je moderní, hrdá a sebevědomá země, která prošla tvrdými lety totalitního, totalitního režimu, ale poučili jsme se z vlastní historie. Česká republika není lhostejná po celou dobu své moderní existence přijímá nemalé množství politických uprchlíků protože jsme opravdu zodpovědný národ. evropané byli vždy solidární ale dnes se nikdo neptá kdo bude solidární s námi. tisíce migrantů kteří se snaží dostat za každou cenu přes hranice bez respektu pravidlům a zákonům daných zemí sta tisíce lidí kteří můžou zničit evropu tak jak ji známe pokud tyto migrační vlny okamžitě nezastavíme, zhroutí se evropský kulturní sociální systém, nastanou nepokoje, budeme čelit obrovskému riziku radikálních a teroristických skupin, nárůstu organizovaného zločinu a v neposlední řadě zdravotním rizikům. Jediným skutečným řešením je zastavit obrovský proud běženců pokud možno mimo hranice Evropy co dnes dělá Evropa? Velké státy v jedné chvíli prohlásí, že přijmou všechny syrské uprchlíky a v dalších týdnech začínají zavírat hranice, kontrolují hranice. Je nám vyhrožováno, že pokud se nepodřídíme, budeme trestáni. V Německu už dnes se ozývají velmi silné hlasy, že paušální pozvání syrských uprchlíků bylo neuvážené Odmítáme kvóty, odmítáme eh, systém, který absolutně neřeší ten základní problém vlny imigrantů, kteří dál proudí do Evropy. Bavíme se tady o, hotspotech, ale k čemu to bude, když tak obrovské masy migrantů prostě nejsme schopni zvládnout? Včera byla naše republika přehlasována, eh, ale v rámci kvót. Realita je taková, že uprchlíci u nás stejně nebudou chtít zůstat a jen dost, jakmile dostanou povolení k pobytu, začnou migrovat po Evropě. Opravdu si to velké státy neuvědomují. Proč se neřeší problém od základu? Proč se neřeší ta věc tak, jak se řešit má? Budeme dál lhát sami sobě, že jsme schopni toto všechno zvládnout na úkor vlastních občanů. My se chceme nadále chovat zodpovědně vůči našim občanům. Nechceme mít eh, v naší zemi no-go zóny, sociální nepokoje, bezpečnostní a zdravotní rizika. A tak bych rád apeloval, aby Evropská unie jako taková se k tomuto problému postavila čelem, aby jsme pomáhali, aby jsme pomáhali v regionech, aby jsme řešili ta zvěrstva, která se dějí v rámci islámského státu, aby jsme se chovali jako zodpovědní politici vůči našim občanům. Děkuji. Okay. Kolegové, prosím, snažte se držovat ony dvě minuty. Jako další pan Timothy Kirkhope za evropské poslance. Um, Pane předsedo, děkuji vám. Myslím si, jak asi někteří členové výboru Libe vědí, byl jsem vždy přesvědčen, že povinný přístup není tím přístupem, o který bychom se to měli snažit. Měli bychom se snažit o větší míru spolupráce, využívat dostupné zdroje z členských států jiným způsobem, tak, abychom vyřešili tu bezpochybnou obrovskou výzvu. A mám tři dotazy, které bych rád položil. V první řadě chtěl bych vědět, jaké jsou hlavní překážky pro rychlé zpracování těch informací o lidech, kteří přicházejí do Evropy, jaká je ta nepřijatelná lhůta pro tu délku zpracování a jak bychom tento proces mohli urychlit. Pak eh, tady eh, někteří hovoří o ukončení Dublinu, ale jaké existují i principy ženevské úmluvy 51. Měli bychom se eh, tedy dodržet tato pravidla, ale měli bychom mít dlouhodobá řešení, které umožní zachování těchto principů. A co se týče odebírání tisku prsku, prstu, překvapuje mě to, protože nevidím mnoho důvodů, proč odmítat takovýto přístup. Uh, Někteří hovoří o základních eh, lidských právech, někdo říká, že to není zapotřeby, ale určitě zachování těchto principů je důležité pro zachování důvěry mezi členskými státy, pro zachování fungujícího systému a pro zajištění naší bezpečnosti. A v nekonečné řadě čníci jsou přesvědčení, že i tento proces relokace je jenom uh, takovým politickým proslovem v rámci této agendy ale eh, my si myslíme, že tady jsou určité střety i ohledně toho odebírání otisků prstu a považujeme to za důležité. Děkuji a určitě se dostaneme i k odpovědím, až projdeme ten dlouhý seznam řečníků. Nicméně děkujeme za položené otázky. A nyní paní Judith Sargentini z Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Ta první je na pana Resslera z Frontexu, z operačního odboru. Minulý pátek výbor Libé navštívil Lampedusu a navštívili jsme eh, námořní eh, loď, kde nám vysvětlili, jak probíhá záchrana. Také nám hovořili, na které části se v rámci té operace na moři soustředuje a na kterou tedy uh, ty námořní lodě se soustředují, to znamená pobřežní vody, Libie až po Triton, tam na to se nezaměřují. Ano, oficiálně ano, italskou marinou, ale ne Tritonem. Takže mohli byste nám to vysvětlit, protože většina těch lodí je právě zachraňována mimo tu, ty vody Tritonu. Um, to může být dobrá zpráva, samozřejmě můžeme ocenit ty, kteří zachraňují ty lidi, ale chceme vědět, jak to funguje. A nyní otázku na pana Ornera Kise z Eurojustu. Velké lodě přicházejí e, z e, řeckých ostrovů do oblasti Pireje a jsou také zatíženy e, uprchlíky. A bylo mi řečeno v Pirejském zálivu, že ty lodě, které tam připlouvají, to nejsou, tam nejsou nějaké záchranné lodě, tam nejsou nějací úředníci, že v podstatě eh, ty lodě připlují za nějakou půl hodinu všichni uprchlíci jsou pryč, ale v Lampeduze tam jsem to viděla úplně jinak. Tam byly ehm, sanitky, zástupci UNHCR, prostě celá řada různých postupů, zdravotní prohlídky při výstupu z lodí a podobně. Takže je eh, dobré vidět to na tom místě, ale jak pro, právě provádět ty postupy při vyloďování stovek či tisíců lidí, když tam ne nemáte ty nezbytné zdroje, takže můžete nám o tom pohovořit. Děkuji. A nyní za Národní parlament pan Gergoli Golias za maďarský eh, poslanecký, za maďarskou sněmovnu. No, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Těší mne, že byla zorganizována tato možná výměna názorů Evropského parlamentu eh, s národními eh, parlamenty. Eh, včera Maďarsko bylo proti kvótám na radě, protože podle nás nejsou řešením. Proč? Protože chronologicky je zapotřebí, aby tomu předcházelo jiné rozhodnutí. Eh, tak, aby byl eh, na vnějších hranicích kontrolován efektivním způsobem tok migrantů. Je zapotřebí jasně říci, že přikládáme velikou hodnotu šengenské dohodě, která umožňuje evropským občanům využívat svobody pohybu. Jsme toho názoru, že pokud se nám nepodaří chránit vnější hranice, lidé nebudou moci se svobodně pohybovat uvnitř šengenského prostoru. Maďarsko proto vybudovalo plot na svých hranicích, a to proto, aby respektovalo své povinnosti podle šengenské dohody. My jsme připraveni zvažovat veškeré další návrhy eh, na to, aby byl dodržen Schengen a hovoří se o 250 tisících migrantech, kteří od, roku, od začátku roku přišli do Maďarska. Mnozí žádali o azyl. Maďarsko registruje všechny nové příchozí. V posledních dnech jsme prožili určité potíže, kdy tyto osoby přišly ve velkém množství. A já si nemyslím, že by se měly eh, kritizovat členské státy za to, že dodržují pravidla platná v EU. Eh, všechno eh, a pokud někdo má právo na mezinárodní ochranu, má se mu ji dostat. Děkuji. Děkuji. A nyní za poslance Evropského parlamentu paní Ana Gomez. Um, prepare because there are many more to come if you go to the countries where they... A když se podíváte na ty země, odkud uprchlíci přicházejí a jaké tam jsou podmínky, což je důsledek naší neefektivity a kapacity koordinovat, tak pochopíte, že mnoho uprchlíků a migrantů ještě přijde. Moje otázka na pana Markoneho. Slyšeli jste to, co já slýchám od lidí z regionu, že pašeráci se také již zabývají odebíráním orgánů uprchlíků. Kolik pašeráků již jste chytili, zatkli a zahájili jste trestní stíhání? Proč se o tom nedozvíme? z veřejných vzdělavacích prostředků. Na EASO a Frontex mám otázku. Co když lidé budou přijíždět do dalších států, kde hotspoty nemáme? Jak zajistit, aby když uprchlíci dorazí, aby mohli dorazit bezpečně, tak abychom vlastně Eh, znemožnili eh, aktivity eh, pašeráků, to znamená zabezpečit, zabezpečit, zabezpečit legální cesty pro ty, kteří potřebují přijít. To členské státy zcela zanedbávají. Chci se zeptat, proč Evropská komise neuvažuje o vyvinutí tlaku členských států na na členské státy, aby vytvořili síť konzulátů v těch zemích zdrojových, eh, aby lidé mohli přicházet legálně bezpečněji třeba i letadlem a ne těmi velmi nebezpečnými životohrožujícími cestami. To je samozřejmě relevantní, stejně jako to, aby se členské státy okamžitě otevřely vůči relokace a aby umožnili eh, Evropské komisi, aby dělala svou práci v tomto směru. Děkuji, ano. Kolegové, s vaším dovolením, eh, Marta Cigan z Evropské komise nyní eh, musí eh, odejít. Ona nás na to neupozornila na počátku této schůzky, takže ona teď velice rychle zareaguje, aby nám neodešla bez toho, aby odpověděla na veškeré otázky. Takže to bude jenom tři, čtyři minuty stručné odpovědi na klíčové otázky, které zde zazněly na ní a potom budeme pokračovat dále se seznamem řečníků. Eh, paní eh, Marto, chcete zareagovat na to, co jste slyšela? Děkuji, děkuji za veškerá vaše vyjádření i problémy, které jste zmínili. Budu velice stručná. Já nejsem politička a nebudu se vyjadřovat k politickým rozhodnutím a stanoviskům státům. Eh, pro mě je důležité jako pro úřednici Evropské komise, která silně věří v evropský projekt, abychom udělali maximum k realizaci kvalitního projektu migrační politiky, která byla prezentována v agendě pro, migrace, pro migraci. A je dobré, že i ve vašich úvodech i ve vašich poznámkách a otázkách se k tomu vracíte. My si musíme uvědomit, že agenda pro migraci eh, je strukturovaným souborným přístupem, který obsahuje veškeré komponenty toho, co jsme dělali, děláme a budeme dělat ve všech těchto oblastech, jako je omezování eh, přílivu migrace, zachraňování životů, ochrana vnějších hranic, eh, zefektivnění evropského asilového systému i spolupráce s třetími zeměmi i legální i v oblasti legální migrace. Všechny tyto aspekty jsou tam obsaženy. Na všech těchto aspektech pracujeme a i nadále pracovat budeme ve spolupráci s členskými státy. Já jsem zmínila dva prováděcí balíčky, které byly urech, urychleny, protože se snaží urychlit realizaci některých těch úkolů, které nám pomohou překonat krizi. Proto také to rozhodnutí o relokaci. Já už se nebudu ptát, co bylo za tím rozhodnutím. Já jsem velice spokojená, že to rozhodnutí bylo učiněno a jsem velice ráda, protože naší povinností v této situaci krize je jít a konat v terénu. A jelikož tématem dnešního zasedání jsou hotspoty, ty jsou velice důležité, my musíme vzít toto rozhodnutí, být spokojeni, že k němu, že bylo učiněno a ma- maximálně rychle je realizovat. Já jsem se zmínila o implementačních balíčcích i s ohledem na vztahy s třetími zeměmi a se západním Balkánem. Na to všechno myslíme na komisi a snažíme se udělat maximum pro západní Eh, Balkán. Další peníze, další mise, které tam vyšleme, které zjistí, jak vypadá okamžitá situace tam. Eh, možná humanitární pomoc, kterou bychom tam mohli eh, pomoci. My zorganizujeme konferenci na vysoké úrovni na toto téma na počátku října. My si tu situaci velmi dobře uvědomujeme a máme summit ve Valetě i s africkými partnery, kde se bude pokračovat eh, ve spolupráci s těmi zdrojovými a transitními zeměmi. Budeme hovořit o těch eh, velkých procesech, eh, které, ke kterým dochází v Chartumu a Rabatu, což jsou také příčiny toho migračního pohybu. Se všemi těmito zeměmi spolupracujeme. Ale naše dnešní téma je, jak nejlépe a nejrychleji zrealizovat rozhodnutí, které nám umožní co nejrychleji realokovat lidi, až padne rozhodnutí o konkrétních číslech. Pravdou také je, že současný azylový systém to dublinské nařízení, které vykazovalo určité nedostatky, eh, ještě uvažujeme o určitých změnách, uvidíme, jak se bude eh, pokračovat, ale je součástí společného azylového systému. Máme eh, směrnice eh, pro azyl a další a vy víte, v Evropském výboru LIBE i celý Evropský parlament toto velice dobře ví, protože se účastnil procesu schvalování. Eh, některé ty části vstoupily v platnost i ještě před létem. Všechno, co zde bylo řečeno o řádném procesu registrace, screeningu, snímání otisku prstů, rozhodování o správném řešení jednotlivých případů, jestli se jedná o žadatele o, o azyl, nebo jestli ta eh, osoba toto právo nezíská a bude předána do návratového proces, procesu jak vyšetřovat nebo došetřovat případy, kde jsou pochybnosti, jak zajistit eh, úctu k lidským právům, protože i to je naší povinností zajistit, že eh, se budeme správně chovat ke zranitelným osobám a k nedoprovázeným mladistvím. To máme ve směrnicích, máme to v akčním plánu pro nedoprovázané mladistvé. Velice stručně Nezmínila jsem ani eh, zřejmou otázku finanční eh, podpory a naléhavých opatřeních, o kterých se uvažuje a hovoříme eh, o nich s vnitrostátními orgány v Itálii, Řecku i s ostatními, co se týče vnitrostátních programů, kde předpokládáme konkrétní sumy peněz pro konkrétní akce. Hovoříme o tom s těmi vnitrostátními orgány. Budou to peníze na zřízení těch přijímacích center, pořízení postupů, pomoci i dobrovolníků podnikům. A stručně ještě o hotspotech. Hotspoty jsou maximum operační spolupráce v takové minimalistické formě, kterou můžeme poskytnout za této naléhavé situace. Na to se tedy teď zaměřujeme a spolupracujeme s Itálií a s Řeckem Eh, aby ty hotspoty co nejdříve se zprovoznily. Mám ještě řadu dalších poznámek. Všichni víme, eh, říká předseda, že máte ještě řadu eh, poznámek a já jsem chtěl vám dát slovo, abyste neodešla bez toho, abyste odpověděla na řadu otázek, které mířily na vaši osobu, ale teď vám bohužel budu muset poděkovat, protože máme ještě řadu dalších tazatelů a jistě ještě bude další řada otázek na vás. Pakliže bude dlouhá řada otázek, eh, zvláště na komisi. My si je zaznamenáme a vy budete moci odpovědět později písemně. Děkuji vám tedy srdečně za to, že eh, jste nám teď zareagovala. Děkujeme také za váš úvodní příspěvek. A teď dám slovo poslancům národních parlamentů, pan Richard z Lotyšska. Děkuji vám, pane předsedo, budu hovořit lotyšsky. Vážení kolegové, ohlížíme se za včerejším eh, rozhodnutím a eh, stále ještě očekáváme, co se bude dít dál. Jeden z předsedů vlád řekl, že tato krize může posílit duši Evropy. Eh, Evropa nemá jednu, ale 28 duší a každá z nich má své vlastní charakteristiky ale e, také máme jednu velkou společnou e, věc. Teď vidíme, že byly ignorovány e, národní zájmy, charakteristiky států byly ignorovány, akceptační kapacita byla ignorována a včera přestože se nám podařilo dosáhnout společných rozhodnutí, ukázalo nám to, že máme různé názory a ty musí být brány v úvahu. Toto rozhodnutí nás nevede k dojmu, že by eh, poskytovalo řešení stávající krize. Já teď nechci eh, tady eh, hovořit dlouho a chci se zmínit o hotspotech. Chci upozornit na to, že nediskutujeme o možnostech bilaterálních dohod se severoafrickými zeměmi a o možnostech vytvářet uprchlická centra v těchto zemích. Také bych se rád zaměřil na rozvojové nástroje. Poskytujeme rozvojovou asistenci těmto zemím. Třeba, že nevidíme žádný pokrok z druhé strany. Neměli bychom tedy revidovat eh, tyto dohody a toto poskytování rozvoje pomoci a raději poskytovat více pomoci těm zemím, které vykazují pokrok. To se týká také migračních eh, záležitostí. Hovořilo se do posud vůbec o, o lize a magrebský států nebo arabský států nebo podobnými organizacemi. Co oni budou dělat? Budou oni sehrávat svou úlohu v tomto procesu? protože by měli také e, řešit e, tuto krizi. Eh, hovoří se o tom jako o evropské krizi, ale toto je globální záležitost. Viděli jsme to na Radě bezpečnosti OSN, když se hovořilo o syrských uprchlících, Čína a Rusko hlasovali proti. A oni se neúčastní řešení proč nehovoříme s našimi kolegy eh, v Africe nebo s jinými mezinárodními organizacemi? Děkuji. Natalie Griesbeck za Evropský parlament. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za uspořádání této výměny názorů mezi poslanci národních parlamentů a poslanci Evropského parlamentu. Je zjevné, že tato krize bude velkou, enormní výzvou pro všechny Evropany. Měli bychom tedy zdůraznit, že eh, tento, eh, toto zasedání velice užitečné. Je zapotřebí eh, se to dívat holisticky. Zabývali jsme se minulý týden balkánskou cestou. Vidíme, že tisícovky a tisícovky osob se každý den snaží eh, projít přes některé členské státy nebo také třetí státy, aby se dostali do Německa, nebo alespoň velká část z nich si to přeje. Blíží se zima. A je zapotřebí zapotřebí se tím zabývat, protože dnes se hovoří například o hotspotech a já bych o tom také měla celou řadu otázek, jenže máme málo času. A reprezentantka komise odešla, ale jak pan předseda říkal, může jí ty otázky poslat písemně, abychom dostali odpovědi. Já bych tedy ráda věděla, jak v rámci funkce hotspotů eh, si představujeme že se budou přijímat eh, nedoprovázení eh, nezletilí. Dochází ke skutečnému exodu a jsou tu osoby bez rodičů, eh, nemají mm, kolem sebe své rodinné prostředí, ať už je jakékoliv. Já bych ráda konkrétně věděla, jak toto bude zařízeno například v Pyreosu. Tam kde je zapotřebí eh, řešit eh, situaci mladých lidí a dětí, které nejsou doprovázeny. Děkuji, Natali. Kolegové, mám 28 žádostí o slovo. Myslím, že je rozumné, abychom uzavřeli řečnický seznam. Pokud jste se zatím přihlásili, jste na seznamu, pokud ještě ne, prosím, zachovejte Eh, disciplínu, jinak bychom nebyli eh, schopni na závěr si vyslechnout eh, odpovědi a skončit ve 12.30. Kdokoliv se přihlásil již na seznamu. Jako další bude hovořit z národní parlamenty pan Armenas Lidejka z litevského parlamentu. Okay, yeah. Merci, monsieur président, eh, cher collègue. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, pro mě je velice obtížné hovořit francouzsky, proto budu hovořit litevsky. Labai džiugu, kad mes šiame formate. Vážení kolegové, velice mne těší, že jsme se setkali v tomto formátu. Můžeme hovořit mezi národními parlamenty, Evropským parlament o tak důležitém tématu. Nicméně Nemyslím si, že my, politici, bychom měli hovořit o technických záležitostech, o technických detailech, odebírání otisku prstu, registrace a podobně. Měli bychom svěřit tyto úlohy odborníkům v našich členských státech německým, řeckým, italským odborníkům nebo jiným. To technickou, tu technickou práci bychom měli svěřit jiným a my bychom zde měli hovořit o politických záležitostech. A velice mne těší, že pan předseda tu nadnesl tu myšlenku holistického přístupu k migraci. Tedy uchopit se problému v jeho celistvosti. A doufám, že budete souhlasit, kolegové, s tím, že migrace tu s námi byla vždy a zřejmě přetrvá i v budoucnu. Někdy bude více aktivnější, někdy méně, ale samozřejmě v dnešní době ten problém migrace je rozsáhlý a je to velká výzva pro všechny členské státy, včetně toho mého. Nicméně Kolegové, jednota Evropy, té je nám zapotřebí. Řekněte mi, koho zajímá rozdělená, rozpolcená unie, ponížená Evropa, eh, kdy nás budou označovat tak, že nejsme schopni se vypořádat stávající situaci. Já jakožto litevský člen parlamentu to vnímám poměrně smutně ty informace, které tvrdí, že baltské země, včetně zemí Vyšegrádu, nechtějí přijímat uprchlíky. Já bych chtěl jasně zdůraznit, že Litva byla vždy pro a bude pro jednotu v Evropě a pro sjednocená, jednotná řešení problému. Měli bychom eh, pracovat eh, v těchto liních a pokud některé členské státy jsou proti takovému přístupu, tak to je problém toho státu. My bychom měli zachovat v Evropě jednotu. Předseda, já se omlouvám, že musím omezovat řečnickou dobu. Opravdu k tomu nedochází příliš často. Já vím, že byste rádi um, toho řekli více, ale mám tu mnoho, mnoho řečníků. A nyní paní Kristina Wimberg za Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za prezentace, které zde zazněly. Nevěřím eh, tomu všemu, co zaznělo, ale vidíme, eh, jaký je přístup Evropské unie, eh, jak nás obírá o suverenitu, kolik uprchlíků můžeme přijmout a můžeme se sami rozhodnout, kolik jich chceme přijmout. Myslím, že Evropská unie by měla doporučit Eh, teď nastane nucená distribuce stovek tisíců eh, běženců a v nadcházejících letech jich bude o mnoho víc. Já jsem uvažovala o hotspotech a o těch uh, stovek tisících lidí, kteří mají být distribuováni po celé Evropě. Co se stane, až ty kvóty budou eh, vyčerpány? Co řeknete pod něk- žadateli o azyl? Řeknete, že je vám líto, že kvóty jsou naplněny, eh, zkuste to někdy jindy, a nebo to zkuste ilegálně, protože je nemůžete lákat do Evropy tím, že eh, zařídíte více hotspotů. Takže otázka je, co budeme dělat, až se ty kvóty naplní. A také jsem slyšela, co když eh, je uprchlík alokován do jedné země, tak ta má, má zůstat pět let. Eh, tomu člověku jsou odebrány eh, otisky prstů a podle dohody Eurodaku po 18 měsících se to změní, anebo se potom vezmou otisky pomocí jiného systému systému eh, my jsme slyšeli, že někdo, kdo je poslán do Litvy, bude vlastně radši do Švédska, bude mu řečeno, že tam jsou kvóty naplněny, ale přesto ten člověk bude do Švédska chtít. Nevím, jestli to z dlouhodobého hlediska bude fungovat tento systém. Také jsme slyšeli, že 700 tisíc lidí, a letos to asi bude celý milion, a pak slyšíme další číslo 160 tisíc lidí, jak budeme alokovat eh, další lidi. Pošleme je zase někam jinam? Děkuji a nyní Národní parlament Rumunska eh, Ana Berčo. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji za eh, toto důležité setkání. Rumunsko se domnívá, že opatření v této krizi by se měli zabývat i symptomy a příčinami, které zapříčinily tuto krizi. Je nezbytné dosáhnout vyváženosti mezi solidaritou a odpovědností a zásada dobrovolné účasti by měla být spojena i se solidaritou. Pak, když aplikujeme solidaritu, měli bychom vzít v úvahu reálnou situaci a podmínky v každém členském státě. Měli bychom výjít ze zkušeností a kap- integrační kapacity pro migranty, která je specifická v každém členském státě. Musíme za ručit nejlepší možné podmínky pro migranty a uvědomovat si skutečnost, že existují v každém členském státě reálné, speci, reálná specifická situace, co se týče vztahu k migrantům. Jak víte, včera večer Rumunsko hlasovalo proti povinným kvótám, protože pro nás je důležité respektovat zásadu dobrovolné účasti. Je to důležitá zásada pro Evropskou unii a podle nás je zcela zásadní, aby aritmetické dělení těch počtů se nestalo jediným řešením této krize chci poblahopřát Frontexu a dalším evropským agenturám eh, za eh, úspěšné zvládání aktivit a chci říci, že Rumunsko bylo vždy v první eh, řadě přispěvatelů k plnění úlohu těchto agentur, které mají především na starosti migranty. Poskytujeme odborníky, kvalifikované lidské zdroje, dodáváme i technologie. Musíme se zabývat i bezpečnostními riziky, tak jak se objevilo nedávno, zvlášť co se týče možného příchodu teroristů. Je důležité konsolidovat a posílit spolupráci mezi těmi konkrétními organizacemi, které bojují proti organizovanému zločinu, terorismu a obchodu s lidmi, zvlášť uvnitř členských států Evropské unie. Je třeba rozlišovat mezi žadatelem o, o azyl a migrantem. Dovolte, abych vám připomněla, že Rumunsko je de facto členem Schengenu, protože obhajujeme, bráníme tisíce kilometrů evropských hranic. Nastala doba, eh, aby bylo učiněno příznivé rozhodnutí a bylo, aby bylo umožněno eh, Rumunsku stát se plnoprávným členem šengenského prostoru. Toto rozhodnutí už mělo být učiněno dávno. Zároveň chceme spolupracovat a mnohem více se zapojit i na práci dalších agentur, které řeší tento problém, zvláště v OSN. Děkuji. Děkuji. Tak, jak hovoříme o Schengenu a OSN, to všechno jistě je na srdci Rumunska, ale děkuji. Já nerad eh, někoho přerušuji, ale eh, máme dlouhý seznam řečníků dále eh, za řečníky Evropského parlamentu Patricia Tojer. Bude to velmi stručné, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům a hostům tohoto prvního panelu. Řekli velice zajímavé věci. Chci se zaměřit především na otázku nezletilých jako kolegyně a já žádám, aby se dělalo víc. V našem usnesení v Evropském parlamentu jsme se o tom konkrétně zmiňovali, hovořili se o akční plánu a tak dále, ale to nestačí. My potřebujeme jasnější zaměření na tuto problematiku, protože víme, že se jedná o děti, které jsou zneužívány takto dvakrát. A je zapotřebí, aby to měl na mysli jak komise, tak agentury. Vzhledem k tomu, že už nemůžeme mít odpověď, já tedy společně s kolegy, eh, slyšela jsem například kolegy z České republiky, ptám se, proč se neřekne jasně, je zapotřebí vytvořit blok. A pak se zeptáme, jak. My prostě vidíme před sebou, že eh, nám některé osoby umírají před očima. Zda toto má být tedy evropská hodnota, tak prosím. Eh, Hovoří se o potřebě nezrazovat evropské hodnoty a duši Evropy. My máme chartu základních práv, určitým způsobem jsme ji zůstavnili v uvozovkách. A tyto hodnoty, které jsou základně Evropské unie, třeba že máme 28 různých dějin za sebou, myslím, že toto pro nás platí a máme je respektovat. Nejsou to o toho, abychom je spochybňovali. My je spochybňujeme dnes sami. To jsou otázky, které mám na určité kolegy. Možná v průběhu oběda bude možné, abychom se setkali osobně a diskutovali o tom. Děkuji. Thank you. Děkuji vám za národní parlamenty. Paní Anet Kloc, Německa. Ano, děkuji, já budu hovořit německy. Největší počet eh, uprchlíků je z chudých zemích. V Libanonu jsou na tři Libanonce jeden uprchlíky. V mé zemi, v bohatém Německu, je to jeden uprchlík na sto Němců, abychom si ozřejmili ten vztah. Já jsem nedávno byla v severním eh, Řecku na hranici eh, severním Makedonii. Slyšela jsem hrozné věci, plno mafiánských struktur, Eh, mafie, která vlastně eh, uprchlíky na cestě před, přes zelenou hranici, protože tam není žádná legální možnost Eh, tedy přechodu hranic, takže jsou nuceni, eh, nuceni přecházet zelenou hranici, uprchlíci tam jsou eh, okrádáni, olupováni, znásilňováni. Ví o tom Evropa a na této hranici také není žádná mezinárodní organizace mimo nějakých lékařů bez hranici, kteří už tam celý, celé měsíce dobrovolně pracují. Jinak jsou tito uprchlíci, jejich mnoho tisíc, Eh, z Řecka, kteří tam chodí. Eh, totež jsem viděla v Makedonii firm a totež také eh, v Srbsku. Tam je to trošku jinak strukturováno. Takže skutečně jsou to vlastně Evropané, kteří pečují o uprchlíky a mezinárodní organizace ty jsem tam neviděla. Nejhorší byla situace na nádraží v eh, Maďarsku, kde jsem byla tři dny. Já jsem něco takového v životě neviděla a já znám eh, vězení, eh, vězení pro uprchlíky v Řecku. Já se vyznám v uprchlické situaci. To, co se dělo na nádraží v Maďarsku, to bylo to nejhorší, co jsem skutečně neviděla. Neviděla jsem nikde tolik malých dětí a kojenců. Vůbec žádná mezinárodní mezinárodní organizace. Já si kladu opravdu otázku, co to bylo nebo co to má znamenat jenom jedna malá maďarská nevládní organizace, která nosila lidem vodu a lidí, ale, žád, ale nějaká eh, lékařská, lékařská služba. Tam byla jedna německá medička, která se tam snažila lidem pomáhat vlastními silami. To jsem viděla na vlastní oči. Já jsem byla jediná politička, která tam jela. Eh, byly tam eh, desítky novinářů a ti byli naprosto rozhořčeni a ptali se, jak je možné, že něco takového vidíme ve středu Evropy, že to neuvěřitelné. Kde jsou naše lidská práva? Kde jsou všechny mezinárodní lidskoprávní úmluvy, které jsme všichni podepsali, které všichni musíme, musíme eh, všichni dodržovat eh, podle hesla Ženevský protokol? Děkuji. Velmi se omlouvám, že je, musím omezovat takto řečnický čas. Následuje pan Salvatore Pugliese za Evropský parlament. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Velice rád jsem přijal včerejší rozhodnutí ohledně rozdělení 120 tisíc uprchlíků. Samozřejmě, že, se šlo udělat, že šlo udělat více, ale je to důležitý krok vpřed. Myslím, že Evropa se konečně probudila ohledně přijímání uprchlíků, ale jak už jsem uvedl včera ve výboru Libe, je zapotřebí konat mnohem více ohledně repatriace u těch, kdo nejsou uprchlíci, takže nesplňují podmínky pro mezinárodní ochranu a asilové řízení, ale jsou eh, ekonomickými migranty. Je nepřípustné, že pouze 40 odmítnutých žadatelů bylo repatriováno. Je zapotřebí změnit eh, tento směr a je e, zapotřebí, aby ta e, e, repatriace probíhala také bilaterálně a tak já, protože mm, agentury dosud nehrály dostatečně významnou úlohu, ji žádám, aby toto učinili. Ten seznam bezpečných zemí, nevím, jestli je správnou cestou, jak říkal doktor Morkone, ale je zapotřebí zrychlit provedení těchto procedur. Není možné, aby v Itálii sedm měsíců trvalo asilové řízení plus dva roky víceméně, které umožňují eh, běžná odvolání k soudům. A proto se ptám, co dělá italská vláda, aby zkrátila čas potřebný k vyřízení žádosti o azyl. Um, Děkuji za Národní polský parlament, pan Alessandro Poče. Omlouvám se za výslovnost. Mm, monsieur le président. Pane předsedo, děkuji za uspořádání této konference. A blahopřeji vám předem, protože je to opravdu ten nejdramatičtější okamžik. Bravo. Mnozí eh, kolegové eh, z mé vlasti se vyjadřovali k této věci a já bych se rád vyjádřil také jako Polák. A to polsky. Chtěl bych všem připomenout, že Polsko v prvních letech 21. století přijalo téměř 100 tisíc uprchlíků z Čečny, a nikdo nám nikdy s tím nepomohl. Říkám to jen proto, abych ukázal, že se solidárně účastníme v případech, že se jedná o skutečné uprchlíky. Poměrně nedávno, protože se hovořilo o kvótách, přijali jsme několik stovek syrských uprchlíků a nebyli relokováni do uprchlických táborů, ale do domácností k lidem byla jim věnována velká pozornost. A vzala si je na starost třeba i církev a všichni zmizeli. Takže abychom to řekli zcela jasně, to, že někdo přijde jako uprchlík, to není úplně eh, pravda. To pravda být nemusí, že jsou všichni uprchlíci. Já nepochybuji o tom, co říkali naši panelisté, že ta koordinace běží správným směrem, ano, jistě, ale naše reakce je velice pozdní. Kde byly hotspoty, když masově přicházeli tito lidé do Maďarska? My spíše jen reagujeme. Doposud jsem neslyšel nic o tom, jak vyřešit problém přímo u zdroje. Pan Morkone hovořil velice silně eh, o Maďarsku. Je Maďarsko dlouhodobě zodpovědné za politiku Nizozemská, Francie či Belgie, eh, které přijali několik milionů islámských osob? A takto tedy vytvářejí svoji politiku. Jiné země mohou mít jinou představu a vizi o budoucnosti. Je řada společností, které jsou již zvyklé na představu, že mezi nimi žijí muslimové. Co budou dělat s Tureckem, protože není pochyb o tom, a myslím, že nikdo zde vůbec nepochybuje o tom, že Turkové způsobili to, že všichni tyto uprchlíci jdou do Evropy. Tak to je. Um, Děkuji za eh, poslance Evropského parlamentu, pan Udo Vojt. Já, danke. Děkuji, pane předsedo kolega Moraes v úvodu řekl, že hned tady uvidíme, jestli máme příslušně fungující azylový systém. A po všem, co jsme slyšeli, ten azylový systém, který by fungoval, nemáme. Nemáme ani slušné uspořádání kvót, ani nejsme schopni eh, ochránit evropské vnější hranice, ani nejsme schopni zajistit návraty můžeme hovořit o anarchickém systému. Je to tak, že tedy asi 30% by se mělo vrátit a tím ten celý azylový systém vlastně vůbec nefunguje. Eh, eh, slyšeli jsme od pana eh, Marconiho, že Dublin je mrtev, mrtvý a oznámil, že Itálie potřebuje pomoci a dostalo se mu dostalo se mu eh, vlastně eh, potlesku za toto populistické, eh, populistický výro, vývr, to jsem vlastně nikdy předtím neslyšel. Maďarsko je obětí, to, co se stalo v Maďarsku, mnoho kolegů tomu tleská, ale ve skutečnosti Maďarsko dodržovalo to, co vlastně předepisuje Eh, evropská směrnice z Dublinu a za to je teď vysmíváno. Eh, to, co mě eh, chybí, je to, o čem hovořila paní Mecola, strategické úvahy. Co můžeme udělat, aby ty asilové proudy ustaly v budoucnu? Co může Evropa udělat v těch zemích, aby tam se lidem vrátila naděje, aby mohli se vrátit a vybudovat si zpátky své domovy místo toho, abychom nechali eh, bez jakékoliv zábrany eh, masové proudy uprchlíků eh, chodit do Evropy. Děkuji za národní parlamenty paní Lena Sentinero z Itálie. Thank you, President. I will speak it. Děkuji. Budu hovořit italsky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za uspořádání této konference. Eh, s holistickým pohledem na migraci. Ráda bych zdůraznila jeden údaj, který, myslím, nám zcela uchází. Neboli tento migrační fenomén, protože je tu situace těch, kdo emigrují z ekonomických důvodů a na druhé straně ti, kdo emigrují jako uprchlíci a žádají azyl v naší zemi, to není fenomén, který by se dalo zastavit. Eh, bude hluboce měnit povahu Evropy. Je to jev, který je epochální. A my si musíme vytvořit vlastní vizi, připravit nástroje a reagovat. Za prvé okamžitě, abychom čelili okamžité situaci a potom mít připravené dlouhodobé odpovědi a vize. Protože tento jev nelze zastavit, nicméně lze jej řízit, řídit a je třeba jej řídit. Společně mezi členskými státy Evropskou unii neboli potřebujeme společnou politiku pro migraci a pro přijímání. Předřečníci již osvětlili celou řadu dotazů, které jsem chtěla také položit. Především o nezletilých nedoprovázených osobách. Za druhé, mám na mysli ještě další aspekt související s načasováním. Poskytovat odpovědi na tento mohutný fenomén migrace znamená poskytovat odpovědi ohledně e, časových limitů pro identifikaci, pro asilové řízení a konkrétně, co se týče asilového řízení, jsem přesvědčena, že zapotřebí stigmatizovat i ty, kdo využívají v těch příjemcovských zemích, jako je Itálie, pašeráky, Promiňte, že to takto mm, zdůrazňuji tím eh, slovem využívat. protože některé osoby jsou odmítnuty a následně dochází k dalšímu využívání nebo zneužívání eh, migrantů tím, že eh, jim jsou zprostředkovávány odvolávací eh, postupy. V Paříži se eh, také bude diskutovat o tomto eh, tématu. Nebylo by jakým způsobem by bylo možné vytvořit takové seznamy zemí, které jsou bezpečné a země, které nejsou bezpečné. Eh, protože eh, pokud to učiníme, budeme diskriminovat některé uprchlíky a eh, může dojít k rozdělování na imigranty kategorie A a B a co děláme v zemích původu těchto imigrantů. Uh, Děkuji vám. A za poslance Evropského parlamentu pan Hall. Děkuji, pane předsedo. Společný seznam Evropské unie bezpečných zemí je krok správným směrem, nicméně není to dostačující. Vezměte si případy třeba Iráku a Somálie, což jsou významné země původu pro ty země, alespoň takovou, jako je naše země to procento žadatelů o azyl z těchto zemí se odlišuje země od země. Některé členské státy mají repatriační dohody s těmito zeměmi a některé nemají toto jsou právě důvody, proč mnoho migrantů cestuje pro, přes několik těch bezpečných zemí do Evropu, aniž by požádali o azyl. Takže ta různorodost je pak problematická i u toho relokačního mechanismu. Pokud je tu žadatel o azyl ze Somálie, či z Iráku, v Řecku, či Itálii, tak když relokujeme tuto osobu do jiného členského státu, bude se brát v potaz, že ten transfer byl uznán či zamítnut nebo byl navrácen. To hodně záleží na tom, kde byli relokováni a který členský stát tak zpracovává tu žádost. Otázkou tedy je, zda můžeme relokovat lidi v rámci Evropské unie, aniž bychom měli v první řadě sjednocená kritéria, standardy a interpretace. Děkuji. Děkuji vám. A za národní parlamenty z Černé hory Liana Đuriskovič. Hvala, gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospod. Děkuji, pane předsedo. Je da vás pozdravím u ime skupštiny. Dovolte mi, abych vás pozdravila z Černé hory, kde pracuji. Interrupt, we're not getting any interpretation. Just checking if there is interpretation. Musíme si bohužel prověřit, zda funguje správně tlumočení. The last thing I want to do is to ask you to speak English, so let's see if we can get interpretation. Počkáme na tlumočení. While we're doing that, may I ask... A v mezidobí chci požádat, chci dát slovo dalšímu řečníkovi a já se k vám potom vrátím, jestli vám to nebude vadit. Gutio eh, Lorenzo Montana za poslance Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl několik dotazů ohledně celého eh, řízení. Ta první otázka se vztahuje k lokaci. Ogni giorno che ci sono tante persone che vogliono arrivare my samozřejmě chápeme, že je to množství lidí, kteří si přejí vstoupit do Evropské unie a dostat se do konkrétních zemí, tedy do Německa a Švédska konkrétně. Takže já si říkám, kdo řekne těmto lidem, že možná půjdou do jiné země, do Polska, do Portugalska nebo jinam. Kdo teda rozhodne potom, pokud oni nebudou chtít do těchto zemí, jak to bude? To by mělo být také předem promyšleno. A otázka identifikace. Já nechápu, proč je tak složité je identifikovat. Já jsem si myslel, že to asi bylo velké množství lidí, kteří nechtěli být identifikováni a tímto, že chtěli něco skrývat, protože nechápu, když někdo prchá před válkou, tak by nechtěl být identifikován a odevzdat své otisky prstů. Když sem přijdou a nechtějí být identifikováni, tak eh, počítá se s nějakým specifickým procesem, anebo prostě to není problém a my je necháme vstoupit do naší Evropy eh, lidi, o kterých vlastně nic nevíme. A za třetí, lidé, kteří nejsou uprchlíci, jak eh, tu máme postupy, ono to tu zaznělo, nebylo to jasné, jaké jsou postupy, které uplatňují nebo chtějí zaktivovat agentury pro lidi, kteří nejsou uprchlíky. Ono je totiž velice důležité. Myslím si, že je to velice důležité, ale tak nějak jsem nepochopil, jaké jsou uplatňují v této situaci postupy. A na závěr, eh, takové migrační vlny, eh, které zažíváme nyní, a problémy, ty by tu asi neměly být, ale jsou tu a proto musíme vyřešit ty problémy od samotného základu. Uh, Neměli bychom nadále dělat, že se nic neděje. Je třeba přistoupit k rozhodnutím i na politické úrovni a ty politiky pak uplatňovat. Hovoříme o naléhavých situacích, ale zatím se nedělí, nedělá nic s vyřešením problému. Takže eh, k kolegyni z Černé hory se vrátíme za chviličku a ještě Janet Atkin. Sorry. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla několikrát v Kale, byla jsem tam před dvěma týdny eh, v, BBC a eh, byla tam, byl tam celý ten lidskoprávní průmysl a oni veřejně připustili eh, i občanům Kentu, které zastupuji, že Eh, radí migrantům, aby zapřeli, že jsou ekonomičtí migranti. Já jsem s nimi mluvila a jsou to ekonomičtí migranti. Oni jim radili, aby se přihlásili jako eh, žadatelé o azyl. Oni jim radí, jakým způsobem toto říct, aby, to, eh, aby v tom uspěli. Řada migrantů jsou pachatelé trestných činů. Zajímalo by mě, proč nejsou zatčeni, proč neprovádíme Dublinskou úmluvu protože oni vlastně se dopouštějí eh, trestného činu, když eh, překonávají ploty, které jsme vystavili, když se dostávají do tunelu a také se dopouští trestných činů, když Eh, když eh, se nelegálně dostávají do nákladních vozů. Tím porušují také práva řidičů těchto nákladních automobilů. Proč eh, nezakneme a neodvážíme tě, tyto lidi, abychom vyslali jasný signál těmto zemím, nechoďte sem, není snadné se stát ekonomickým migrantem. Myslím, že dochází vlastně k ke kompromitování eh, celého, celé koncepce azylu. Moje vlastní vlast za celá staletí brala stovky tisíc eh, žadatelů o azyl. To, co se zde děje, podrývá celou azylovou proceduru. Právě kontroluji, právě kontroluji, zda máme tlumočení z černohorštiny. Pokud tomu tak není. Může hovořit chorvatsky. Tlumočení z chorvačtiny máme. Prosím. Můžete hovořit chorvatsky. Uvažené dámy i gospod... Děkuji vám, eh, pane předsedo. Vážení účastníci dnešní konference, jsem velice ráda, že vás mohu pozdravit za Černohorský parlament a výbor pro lidská práva, ve kterém jsem místo předsedkyní. Černá hora není vystavena v současné době migračním tokům. To je výhoda, protože máme eh, mechanismus předběžného varování, pokud by došlo k nějaké krizi. Migrační trasy Eh, ze sebe začlenují také Makedonii a Srbsko, ale v případě změny by mohly eh, tyto toky jít přes Albánii a proto se Černá hora připravuje na to, aby byla schopna reagovat na příchod migrantů na své území. A právě proto zde dnes jsme na desátém eh, regionálním fóru pro migrace, které se konalo ve Skopě. Černá hora se stala zemí, která po Makedonii převzala předsednictví. Za posledních 20 let v našem státě se objevilo mnoho uprchlíků, což bylo v důsledku eh, války v ex-Jugoslávii. Eh, v 90. letech Černá hora přijala 140 eh, tisíc uprchlíků a utečenců, což je jedna čtvrtina populace Monten- Černé hory. Při ochraně lidských práv Černá hora vykonala veliký pokrok, což je patrné i e, z usnesení 2030. E, v Černé hoře jsme prodloužili období pro e, možnost předložení žádosti o usídlení u utečenců a uprchlíků, což poukazuje na snahu naší vlády jít v ústrety takovýmto osobám. V roce 2006 jsme přijali zákon o této věci. Po přijetí tohoto zákona, asilového zákona, bylo vytvořeno ředitelství pro asilové řízení, které vybírá tyto, přijímá tyto e, žádosti a e, následně zpracovává a také vydává identifikační dokumenty nebo cestovní dokumenty pro osoby, které takto o azyl žádají. Poskytuje také informace o zemích původu a rozhoduje o udělení ochrany těmto osobám. V případě odvolání zasedá státní komise, která tyto žádosti následně řeší. Černá hora má za to, že zapotřebí nadále zlepšovat eh, pozici uprchlíků a e, vnitřních přesídlenců. Uh, Já vám děkuji a ještě jednou se omluvím za to, že jsme vás museli přerušit. Děkuji vám za příspěvek a kolegové, zejména členové národních parlamentů, děkuji, že jste byli tak disciplinovaní a dodrželi řečnickou dobu, což bylo tak složité u tak závažného tématu. Chtěli jsme si vás vyslechnout všichni, všechny, takže Děkuji všem za stručnost. A nyní tedy to máme prostor pro to, abychom eh, si vyslechli reakce. Máme tu i zastoupenou komisi, to znamená, náš panel je kompletní a může tedy zareagovat na dotazy, které tu zazněly. Takže nyní předám našim řečníkům slovo a umožním vám tři minuty každému. Jděte eh, přímo k věci, protože bohužel i odpoledne máme nabité. Takže budeme postupovat v tom pořádku jako na úvodu. Paní ředitelka Marta Sigan tu má zástupce, takže prosím pouze ty konkrétní otázky, které byly nasměřovány na komisi. Je to paní Sharman Hilly. Prosím, pokuste se tedy identifikovat ty konkrétní dotazy a pokud si myslíte, že některá konkrétní otázka na komisi tu nebyla zodpovězena, tak nás upozorněte. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já začnu tou otázkou na hotspoty. Eh, kde budou a jakým způsobem se toto určuje a jestli je to vlastně opatření ex post reaktivní. Hotspot je eh, operační koncept a závisí proto na žádosti členského státu. My pomáháme tam, kde členský stát nás o pomoc požádá konkrétní zmínka padla o Maďarsku. Je pravda, my teď pomáháme Itálii a Řecku. Komise navrhla Maďarsku, že bychom tam také zřídili hotspot na vnějším hranici. Maďarsko o tom uvažuje a rozhodne se. Je to reaktivní opatření, opatření ex post, jak bylo eh, Eh, vysvětleno, je to naléhavé opatření, samozřejmě tím pádem je to reaktivní opatření, které má řešit konkrétní krizi. Nevylučuje to ale, že stále ještě pracujeme na dlouhodobých opatření v souladu s agendou, která byla prezentována v květnu. Potom padly otázky, jestli můžeme zavést relokační mechanismus, když nemáme stejná kritéria pro azyl že, máme, eh, že nemáme společný evropský asilový systém, což vlastně stěžuje a že problémy s návratem podrývá i asilovou eh, proceduru. Naše legislativa eh, ve smyslu azylu byla schválena teprve nedávno, teď se pracuje na jejím provádění. To není nic krátkodobého, my spolupracujeme s členskými státy, abychom zajistili harmonizaci v evropském asilovém systému. A co se týče eh, nedostatku pravidel pro návrat a jestli to podrývá asilum, my se tím zabýváme a proto také jsme přišli s akčním plánem pro politiku návratu a eh, s programem návratu, který by tento aspekt měl posílit. Nepřejeme si totiž, aby ti, kteří byli skutečně, kteří by skutečně ochranu potřebovali, aby trpěli skutečností, že návrat není dostatečně vyřešen, ta návratová politika. Pak padla další otázka, kdo vlastně lidem řekne, že mají jet do nějaké země, kam nechtějí jet. To je otázka, kterou zvažujeme ale možná, že je potřeba tu otázku položit jinak. Jakmile eh, jsou lidé vlastně eh, postaveni před eh, možností relokace, tak vlastně není otázka, jestli si tam přeje, přejí, přejí vlastně jít, ale že bude jim řečeno, že mají možnost tam jít a pak ten člověk zjistí, jestli to tam pro něj funguje. Takže o tom se Eh, eh, hovořilo eh, i v pondělí na tom workshopu o relokaci. Uvažujeme o tom dále, ale musí být zcela jasně řečeno, že žadatelům o azyl nemá právo si vybírat, kam by chtěl jet. Myslím, že tím jsem víceméně odpověděla na všechny ty obecné otázky. Takže my necháme pohovořit ostatní. Pokud tedy to ještě zbyla nezodpovědná otázka, tak mi dejte vědět. Ano, děkuji. A nyní prosím pan Mario Morko, nemáte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat jak vám, pane předsedo, tak všem přítomným poslancům za to, že mi umožnili si vyslechnout vaše postoje, náhledy na věc, problémy, se kterými se střetáváte. A také ty o těch aspektech, o kterých jsme nebyli asi příliš přesvědčivi. Ano, zazněla tu celá řada otázek a zřejmě nebudu schopen zareagovat na všechny. Ještě bych chtěl velice upřímně říci všem poslancům, jak těm českým, polským, německým, kteří pohovořili a měli dojem, že jsem byl polemický eh, ohledně té politiky, kterou oplatňují v jejich zemích, tak tady bych chtěl velice přímým způsobem říci, já jsem státním zaměstnancem a nikdy bych eh, nemohl být polemický nebo nemohl bych kritizovat politiky jiných zemí. Pouze chci říci, že eh, náš prezident nám říká, že je tu prostě mnoho takových situací, kdy nemůžeme jenom zodpovědět osnatým drátem, takže když jsem takto hovořil na úvodu, tak se mi vybavila právě věta našeho uh, prezidenta. Já jsem Evropanem, já věřím ty vo, v ty volby, které e, činí Evropská komise ohledně tedy různých oblastí naší práce. A e, myslím si, že celá řada těch reakcí tu byla již zmíněna, tedy společná práce, spolupráce s Frontextem, Eurojustem, EASem. A mohu potvrdit, že v podstatě ty postupy již probíhají poměrně uspokojivě. Samozřejmě, že e, když nasloucháme agenturám, je důležité vědět, jaký je jejich postoj a vědět, že i ostatní, nejenom Evropané, ale také severoameričané, lidé z Asie, Eh, všichni na světě by měli vědět, že naše práce je maximálně transparentní. No a pak k těm konkrétním otázkám ti eh, nezlatili, nedoprovázení. Itálie je samozřejmě a bez pochyby eh, zemí, která je tedy i tím cílovým místem, kam směřují mnozí z těchto nezlatilých nedoprovázených. Mm, nejsou to vždy vyloženě malé děti. Ehm, to znamená, nemusím být 8-9 let, spíše je to taková věková skupina v rozmezí 15, 16, 17 let. Itálie se vůči eh, této situaci rozhodla nerepatriovat tyto mladé nezletilé, protože je považuje za tu skupinu zranitelnou. Samozřejmě ne všechny země postupují eh, tímto způsobem. My jsme si tedy rozvinuli postupy pro příjem, je to takový dvoustupňový eh, postup příjmu těch eh, nezletilých nedoprovázených. Ehm, máme tu takový postup podle našich osvědčených praxí a rozdělujeme tedy do jednotlivých oblasti našeho území. Již v roce 2014 jsme zaznamenali velkou potíž, protože nám tam přicházela velká množství takových nezletilých a nedokázali jsme ten fenomén adekvátním způsobem nějak řešit. Pak tu zaznělo také to téma identifikace. Jak probíhá identifikace? Není možné přijmout, aby lidé odmítli identifikovat se. ale nechceme rozhodně nějakým neproporčním způsobem využívat eh, síly. Jsou to lidé, kteří prchají před válkou a Přejeme si respektovat rozhodnutí komise a tedy identifikovat bez jakéhokoliv rozlišování všechny, nicméně je třeba zajistit také nezbytnou rovnováhu. No, pak ta otázka rekolokace a možných a těch možností, které můžeme nabídnout lidem, když se je snažíme přesvědčit ty žadatele, že je třeba, aby tedy prokázali svoji identitu. Musíme postupovat tak, aby ti lidé, kteří přejí Eh, například se sloučit s nějakým jiným rodinným příslušníkem v jiným zemi nebo v eh, příslušném společenství, tak že tedy pokud eh, si přeje nějak postoupit dál, takže je zapotřebí se identifikovat. Mm, pan ministr Alfano včera na zasedání ministru vnitra nadnesl, následující otázku. A tady mm, zopakuji slova našeho ministra. Pokud dovolíte, po úmrtí 360 lidí v Lampeduce, eh, což si připomeneme 3. října, to znamená za několik dní, Přáli jsme si solidárnější eh, rozhodnutí, společnější rozhodnutí Evropy eh, ohledně migrační politiky. A pak těch mrtvých bylo 700, 800, když se převrátila ona loď u Libie a pak ještě umřeli eh, další eh, lidé v tom chladicím voze na dálnici v Rakousku. Potom eh, se objevila ta fotka mrtvého dítěte na Bodrumské pláži. Mnozí z vás se na sociálních sítích viděli i děti utopené u libijských břehů, protože se tam obrátily čluny. E a tam byly také děti mezi těmi utopenými. No a vůči takovým situacím určitě není možné prostě tomuto problému nevěnovat pozornost. Takže na tom posledním zasedání, tedy další zasedání ministrů vnitra proběhne 8. října a budou hovořit právě o tomto tématu vyloďování Prostě nemůžeme tu problematiku prodlužovat. Pokud tu nebude nějaká dohoda ohledně repatriaci, ohledně přemístění, tak to bude zabraňovat, aby právě tento tak důležitý první krok v oblasti eh, eh, migrační politiky probíhal bez problému. Děkuji a teď za EASu Jean-Pierre Šemli. Děkuji, pane předsedo, znovu děkuji váženým poslancům za konstruktivní výměnu názoru. Já budu velmi stručný. Eh, mnoho otázek se týkalo relokací a jakým způsobem mohou fungovat. Tomu mohu pár slov říct, protože my jsme se poměrně hodně zabývali hodnocením prvního pilotního projektu uh, eh, Juríma, ten se také týkal relokací. Důležité je tady vlastně eh, nastavit dobře podmínky, tak aby eh, odpovídaly potřeby požadavkům eh, musíme získat primární informace a také integrace jsou nezbytné pro úspěch takového projektu je také zcela jasné, že musíme postupovat svižně. Nemůžeme očekávat, že někdo bude čekat dlouhou dobu, než se celá věc zvládne a myslíme si také, že je to klíčové pro úspěch projektu relokací. Několik slov také padlo k ekonomickým migrantům, zvlášť eh, od paní poslankyně Atkinsonové. Ano, to je také jeden z důvodů, proč mezi odborníky na azyl eh, se, jsme vypracovali eh, seznam bezpečných zemí. Chci vysvětlit, že to neznamená, že budeme lidi nějak plošně Eh, známkovat. Každý jednotlivý případ musíme posuzovat individuálně, ale pravdou je, že když se podíváme na určitý typ hranic, to je druhá největší, druhá největší, druhý největší počet lidí, kteří tam eh, podávají žádosti od eh, počátku roku 2015 už je 20, 250 tisíc. To rozpoznávání ekonomických migrantů je téměř 0 Každý případ je třeba posuzovat individuálně, ale ta procedura by se měla urychlit tak, aby ten asilový systém nebyl vystaven takovému tlaku. Tím se dostáváme k otázce pana poslance Kerkhopa, který zdůraznil, že k zpracovávání trvá dlouho, v některé případy, že trvají dlouho. Ta, ty vysoké počty vedou samozřejmě k vysokému počtu nevyřízených žádostí. Teď máme téměř 700 tisíc případů v Evropské unie, unii a 30 tisíc těchto případů již se vyřizují déle než 6 měsíců. Takže eh, tedy seznam bezpečných zemí by nám skutečně měl a jeho používání zejména by nám mělo usnadnit situaci. Teď ještě k osvětlení eh, toho, co řekla komise k hotspotům. My můžeme jednat pouze eh, s povolením a dohodou hostitelské země. To se týká i naší operační podpory. Nevyjedeme do žádné hostitelské země, aniž bychom byli vyzváni touto hostitelskou zemí. Víme, že jsou země mimo Itálie a Řecka, které trpí vysokými počty uprchlíků, ale a my jsme ochotni pomoci, ale musíme být o to požádáni. Děkuji a nyní Klaus Resner z kontextu. Děkuji. Děkuji Děkuji za ty důležité a cené otázky a já chci také využít této příležitosti a poděkovat všem úřadům členských států za to, že pomocí svých expertů a prostředků eh, pomáhají Frontexu s našimi operacemi. Já jsem identifikoval několik otázek na Frontex přímo. Ta první se týká vzájemného vztahu mezi záchrannými a vyhledávacími opatřeními. Eh, operacemi ve Středozemním mořem a následnými operacemi. Za prvé, cílem operace eh, Triton je eh, kontrola hranic a ochota nebo připravenost realizovat vyhledávací a eh, záchranné operace. Operační oblast Tritonu je 140 námořních mil na jih od Sicílie a 60 námořních mil severně od Libie. Jít dél, dál na jich z bezpečnostních důvodů není možné a také bychom nedostali povolení eh, létat nad tou oblastí. Pravdou je, že více než 80 eh, vyhledávacích a záchranných operací jsou, se konají dále na jich a to je způsobeno tím, že eh, se používají satelitní telefony a e, volají se e, tedy ta záchranná centra v Itálii e, se žádostí o záchranu, tak jak to prostředníci uprchlíky učí. V takových případech veškeré a veškeré a veškerá aktiva je potřeba využít. Dočasně se pozastaví ochrana hranic a i Frontex přispívá k těmto vyhledávacím a zahrným operacím v rámci 30 koordinovaná aktiva eh, Frontexu se tady využívají ze 30% pro tyto záchranné operace. To znamená, že více než 35 tisíc osob se podařilo zachránit díky koordinovaným aktivům Frontexu v roce 2015. Druhá otázka se týkala toho, jak se stavět k migrantům, kteří přijedou mimo eh, hotspoty. My se zaměřujeme na screening a Chceme tím také zabránit zabránit eh, tedy podvodům s nahlášenou eh, státní příslušností. Eh, my pomocí společných operací chráníme vnější hranice. Screening je nedílným komponentem této činnosti a fungujeme v Maďarsku, Bulharsku, Řecku, Itálii. A když co se týká námořních operací, ta velká operační oblast eh, obsahuje i eh, body bezpečnosti, přijímací body, kde jsou lidé vyloděni a potom zachraňováni jinými institucemi a nebo komerčními pravidly a nebo eh, nevládními organizacemi mimo Frontex. Jsou tedy zřízena tato vyloděvací místa a my se snažíme eh, především spolupracovat na tom, aby ta vyloděvací místa byla pokud možno eh, tedy tam, kde provádíme screening. Eh, další otázka se týkala agentur, které se budou zabývat návratu. Naváži na kolegu z EASu. My nemůžeme pracovat bez dohody hostitelského státu. To se týká především operací návratu. My nemůžeme Eh, my eh, můžeme tedy pomáhat tedy s návratem, my můžeme pomáhat s screeningem, eh, cestovními dokumenty. Frontex může zorganizovat až 60 návratových operací v rámci roku 2015 a navrátit tak až 3000 lidí, ale vše závisí na úřadech členského státu, jestli mají eh, zavedená pravidla pro návratovou politiku a jestli jsou s námi ochotny spolupracovat na zorganizování návratových postupů. Pak tedy eh, celou návratovou proceduru můžeme zrychlit, ale pouze ve spolupráci s dotčeným členským státem, který učiní rozhodnutí o návratu. Děkuji. Omlouvám se, že na vás spěchám, kolegové. Tak Rosenbach z Europolu, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Sledoval jsem diskuzi a myslím, že tu byla jedna otázka přímo na a to bylo o násilí. V našem společném operačním týmu MARE máme také mechanismus včasného varování a notifikační mechanismus, abychom mohli informovat všechny členské státy a partnery o případných souvisejících trestných činech. V rámci tohoto mechanismu také máme ve velice rané fázi e, zprávy o násilí proti migrantům a uprchlíkům. Nyní v rámci monitorování, o kterém už jsem hovořil, máme tyto zprávy e, každodenně. Děkuji. Byla tu ještě jedna otázka na Juročast. Prosím Nikolaose Ornerakise, aby se ujal slova. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za dotaz ohledně prvního přijetí eh, migrantů v Řecku. Ale podle mandátu Eurojust se zabývá jen soudní spoluprací v trestně právních záležitostech a proto se nezabývá přijetím migrantů v hotspotech. Samozřejmě, že můžeme hrát významnou úlohu v hotspotech, ale až později při vyšetřování nebo řízení. Děkuji mnohokrát za pozvání a za plodnou diskuzi. Thank you. And finally, Angela A na závěr Angel Charlotte Neckart. Fra. Nejdříve budu hovořit o těch eh, o tiscích prstů. Podle eh, směrnice o eh, azylu musí imigrant spolupracovat s danými orgány. A také podle této směrnice osoby, které odmítají poskytnout otisky prstů mohou být jejich případy zpracovány zrychleným postupem. To je tedy k samotnému postupu. A nyní, co se týče k materiální podstatě. To, že nejsou otisky v Eurodaku, ještě neznamená, e, že by nebylo možné odůvodnit žádost o azyl podle kritérií, tak jak jsou stanovena ve směrnici a také na základě principu nevracení do země, kde by hrozilo pro následování. Jde o to, že otisky prstů slouží k identifikaci osoby, které potřebují ochrany, kdyby měly, eh, kdyby měly mm, legální způsoby, jak se dostat do Evropy, eh, tak bychom o tomto nehovořili. Takže z dlouhodobého hlediska se musíme podívat na to, jak eh, rozšířit tyto možnosti a jak využívat tedy legálních možností toho, jak se do Evropy dostat. Bylo by to například rozšíření pravidel pro eh, scelení rodiny a nebo eh, další možnosti pro studenty, pro výzkumníky, to jsou eh, příklady, které by mohlo být takto využity jako základ pro vytváření kategorií imigrantů. Na závěr se chci zmínit o nedoprovázených dětech, tak jak to bylo zmíněno několika řečníky, protože se jedná o osoby, které jsou zranitelé. A eh, je zapotřebí, abychom v této věci měli uh, užitečná efektivní opatření, aby předešlo, aby se předešlo využívání a zneužívání takovýchto zranitelných osob. Děkuji vám, kolegové. Na závěr eh, této dopolední fáze prosím, vydržte ještě chviličku, chci něco oznámit. Cecil King a Roberta Mecola. Nyní Nebudou eh, přednášet závěr z této části, ale až nakonec naší konference chci ale poděkovat eh, našim expertům a hostům, kteří mezi nás přišli. Hotspoty byl jedním z témat, které jsme si chtěli vyjasnit a Těm poslancům, kteří tu nebudou odpoledne, bych chtěl eh, říci, že jim děkuji za podporu při této interakci v rámci EU. A ještě se chci zmínit o několika praktických věcech. Eh, zaměstnanci, kteří doprovázejí vaše delegace, eh, prosím, ať se eh, schromáždí u informačního bodu EASO. E je to věc organizovaná EASO od 13.30 do 14.30 jedne to, a je to v sále ASP 3G3. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a za účast. Velice jsme ji oč- ocenili a přeji vám dobrou chuť.